Good afternoon. Dobré odpoledne, dámy a pánové, vážné kolegyně a kolegové. Prosím, zaujměte místa. Eh, vážení poslanci Evropského parlamentu i národních parlamentů. Eh, prosím, zaujměte svá místa a rád bych upoutal vaši pozornost. Bylo by dobré, abychom již začali musíme mít na paměti časová omezení ještě více než dopoledne. Vzhledem k tomu, že dnes odpoledne máme dvě, dva bloky pracovní, eh, blok číslo 3 nebo panel číslo 3, který se týká reformy právního rámce EU v oblasti ochrany údajů a to je výzvy v oblasti ochrany údaje vymáhání práva a následně blok 4 zpracovatele a správci údajů v soukromém sektoru. Diskuze budou moderovány našimi dnešními moderátory, panem Dimitriosem Drucasem a panem Seanem Kellym. Společně nicméně zde máme také paní místopředsedkyně Evropské komise, paní Vivian Redding, která se zabývá právě, právě spravedlností. Je klíčovou hráčkou v komisi eh, a přijala iniciativu jak v tom návrhu nařízení, tak návrhu směrnice na ochranu osobních údajů. Dnes dopoledne jsme vedli diskuzi a budeme podobně postupovat i dnes odpoledne a zítra podobným způsobem. Vyslechneme si prezentaci především tedy paní místopředsedkyně Evropské komise a následovat budou další hosté a diskuze. Můžete eh, se tázat. Prosím, zvedejte ruce, abychom si vás mohli všimnout, abychom vás viděli tady odsud z předsednického stolu po mm, projevu paní místopředsedkyně otevřeme krátkou diskuzi. Paní eh, Reding, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo, dámy a pánové, vážné poslankyně, vážení poslanci národních parlamentů a Evropského parlamentu. Ráda bych především řekla, jak obrovský dojem na mne udělal program Evropského parlamentu, tak jak je připraven protože je to opravdu solidní základ pro práci, kterou je třeba vykonat eh, k tomu, aby všichni, kdo byli zvoleni občany a kdo mají tedy zodpovědnost, aby pečovali o práva občanů na jedné straně a pro dobře fungující hospodářství na druhé straně, aby se tedy sešli, ať už to jsou tedy poslanci z národních parlamentů či z Evropského parlamentu. Pravdou je, že dnešní diskuze vyznačuje začátek nové fáze ochrany údajů, protože eh, se zdá, že jste tedy, že tato témata, která jste zvolili pro svou diskuzi, jsou skutečně ústředním bodem pravidel pro ochranu údajů a vztahují se k těm hlavním principům, jako je ochrana jednotlivce, vývoj a rozvoj hospodářství, vymáhání práva a související výzvy, eh, také eh, vlády, eh, které budou muset bát o konzistentnost všech těchto aspektů. A zatím je zde celá řada otázek a nemáme na ně odpovědi. <clears throat> Ráda bych řekla, že téma, které jste si zvolili pro tuto diskuzi, nemohlo být vybráno lépe protože budování důvěry v globalizovaném světě je středobodem toho, co je třeba vykonat. Víte, že eh, pravidla pro ochranu údajů eh, z Evropské, v Evropské unii sahají do roku 95, tehdy ještě nebyl internet, eh, jen jedno procento naší populace tehdy mm, pracovalo online. Facebook existuje několik let a mm, navíc slovo jako cloud nebo oblak znamenalo jen astronomický úkaz. Osobní údaje jsou velice důležitým aktivem. Například o 40 narůstá objem zpracovaných eh, údajů, takže využívání údajů je eh, skutečně jakýmsi platidlem eh, v digitálním světě. A jako každé platidlo musí také volně plynout, aby tedy dobře fungovalo reforma tohoto typu má zajistit, že všechno takto bude fungovat, protože má být stanoveno stanovena jedna sada pravidel pro celý vnitřní trh, společná pravidla. Také víte, že ten volný tok eh, měny závisí také na tom, eh, jestli je dostatek určité komodity, a to je důvěra. Eh, důvěra spočívá v důvěře, zda údaje budou skutečně mm, dobře chráněny, zda je tedy možné a vhodné je svěřit podnikům a orgánům. A dámy a pánové, důvěra není, důvěru není jednoduchou získat. 70% občanů se domnívá, že údaje získané podniky a firmami mohou být využívány způsoby jinými, než pro které byly získány. A pokud se nám nepodaří tento trend zvrátit, jestliže nebudeme mít důvěryhodné a důvěryhodná koherentní pravidla, kvůli kterým naše údaje tedy budou bezpečné a budou, bude zacházení s nimi vyvolávat důvěru v občanech, tak se ocneme ve skutečných problémech, protože eh, digitální vnitřní trh se nebude rozvíjet, jak by mohl. A přitom digitální vnitřní trh je skutečnou příležitostí. Podívejte se na cloud computing. Cloud už mění podnikání, způsobuje úspory, přináší nové příležitosti, má potenciální dopad na HDP. Skoro tisíc miliard eur do roku 2020. To znamená, že skutečně mění naše hrací pole. A my se snažíme o to, abychom aktualizaci eh, legislativy měnili v EU tak, aby zmizely bariéry, a jednou z takovýchto překážek, která zde je, je vnímání, které lidé mají vnímání toho, že využívání technologií přináší dodatečná rizika. Když hovořím o lidech, mám na mysli občany, jedince, jednotlivce, kteří mají obavy o to, co se může stát s jejich údaji a kteří se obávají, že služby mohou být přerušeny, anebo že jejich údaje nemusí být v bezpečí v cloudu. Takže tou hlavní bariérou či překážkou je bariéra důvěry, nebo spíše tedy nedostatku důvěry. A právě proto jsem navrhla reformu eh, stávajících pravidel pro ochranu údajů. A já myslím, že pokud si přejeme rozvíjet tuto novou digitální éru, eh, potřebujeme tak učinit naléhavě. Chci poděkovat eh, výboru Libe, že si zvolili téma ochrany údajů za název tohoto zasedání s národními parlamenty také vítám ten velice ambiciozní kalendář, který byl nastaven dvěma zpravodaj, panem Albrechtem a panem Drucincem. Drucasem, kteří jsou z výboru Libe Evropského parlamentu. To nám dodává důvěry, že můžeme dosáhnout politické dohody ohledně reformního balíčku do konce irského předsednictví díky solidní a zdravé přípravě podniknuté již kyperským předsednictvím. A já velice vítám ten druhý pracovní dokument a těším se na na další návrhy textu, které se objeví v následujících měsících. To všechno nám umožní, abychom dále zrychlili postup. Já bych vás chtěla ujistit, že máte plnou podporu komise v tom, abychom se dostali co nejdříve vpřed s těmito dokumenty. Potřebujeme tedy Eh, plnou podporu eh, všech institucí, tedy Evropské komise, Evropského parlamentu i Evropské rady, abychom byli připraveni na eh, digitální svět 21. století. Naše dnešní zasedání je tedy včasné a dobře načasované. Z Evropského parlamentu zazněla celá řada dotazů. Vaše dotazy mm, byly zaslány písemně. A já bych ráda ale uvedla diskuzi, protože celá řada diskuzí vychází z určitých eh, prvků nebo otázek, které jsou velice důležité. Eh, poslanci z národních parlamentů samozřejmě a přirozeně dbají na eh, vztah mezi reformním balíčkem a vnitrostátním právem a tážou se, proč komise předkládá nařízení, nikoli směrnici, Já se to pokusím vysvětlit velice jasně. Navrhuji nařízení, protože to je jediný způsob, jak dosáhnout cíle, jediný způsob, jak předejít fragmentaci jednotného trhu a jediný způsob, jak zajistit eh, účinné provádění pravidel pro ochranu údajů všude. Směrnice z roku 1995 přinesla to, že vzniklo 27 eh, rozmanitých a někdy i eh, v rozporu stojících eh, sad pravidel. Standardy a kritéria někdy vedla k, ke zbytečným administrativním a finančním nákladům. Konkurenceschopnost evropských podniků a evropské podniky jsou ty, kdo po léta si stěžují, o tom, jak obtížné a jak finančně náročné je aplikovat 27 eh, různých eh, sad pravidel na vnitřním trhu. Takže přímo aplikovatelné, přímo proveditelné nařízení eh, by jasně posílilo právní jistotu, předešlo fragmentaci, uvedlo by jediný set pravidel což by znamenalo, že vnitřní trh bude skutečně uvnitř bez hranic. Častokrát se diskutuje o tom, a já slýchám, že eh, zpracování eh, údajů eh, je chápano stejně jak v soukromých společnostech, tak ve veřejné správě. A že by to mělo být jinak. Já teď nepřekladám nic jiného, protože v roce 1995 v oné směrnici už nebylo rozlišováno mezi soukromými a veřejnými aktéry, takže jsme neprovedli žádnou zásadní změnu v této právní situaci. Rozdíl mezi soukromým a veřejným sektorem není ani jasně vymezen a technologické změny ten, tuto mez, tuto, tuto hranici stále více zamlžují. Co se například stane, když eh, místní samozpráva využije osobní údaje a dá je na cloud, eh, který je eh, poskytnut soukromou společností. Kde končí veřejné, kde začíná soukromé a kde fungují spolu. E, to je, myslím, velice zajímavá otázka pro právníky, ale nepochybně to není e, jasně vymezené pravidlo pro soukromé podniky. A to, co jsem právě vysvětlila, tedy znamená, že jakékoliv rozlišování není e, oprávněné? To ne, protože v některých případech diferenciace je velice dobře oprávněná. Například veřejná zpráva zpracovává údaje na základě veřejného zájmu, spíše než na základě souhlasu anebo jiných, eh, eh, jiných základů, například v případě daní. Někdy tedy může dojít k tomu, že různé přístupy jsou oprávněné. Nicméně oba dva sektory musí eh, minimalizovat Eh, sběr dat, musí jasně vymezit, proč jsou sbírány eh, údaje a tak dále. Jak v soukromém, tak ve veřejném sektoru pravidla musí eh, platit. Stále slýcháme příklady z reálného světa, že veřejný sektor vždy vždy se bude řídit tím, jen tím, co je jasně stanovené v zákoně. Národní parlamenty nadále se budou hrát svoji úlohu. Navržené nařízení identifikuje oblasti, které jsou velmi citlivé na vnitrostátní úrovni a které jsou tedy ponechány vnitrostátnímu právu. Například, jak vyvážit ochranu údajů a svobodu projevu, jaký proč eh, veřejný zájem může zpracování dat učinit eh, oprávněným? To tedy eh, všechno jsou možnosti pro další legislativní činnost vnitrostátní, například v oblasti svobody projevu. A já si myslím, že to je rozumné řešení, protože nařízení uznává, že v některých oblastech, které jsou mimořádně citlivé, tedy pro členské státy, by měla být zodpovědnost ponechána členskému státu. Národní parlamenty také kladou otázky ohledně úlohy komise a národních orgánů. Co se týče úlohy komise, plně si uvědomuji, že mnohé obavy, které byly vyjádřené ohledně e, počtu převedení pravomocí, například v případě um, aktů v přenesené pravomoci nebo prováděcích aktů, jak jsou tedy přelesy na komisi. Na komisi tak bych chtěla říct a zdůraznit, že tento návrh byl vypracován jako technologicky neutrální. A to schválně, protože, jak víte, je velice náročné sestavit nařízení. Je to velice mm, složitý proces. A nelze změnit nařízení pokaždé, když se změní technologie. Proto je zapotřebí, abychom tedy sledovali, eh, umožňovali další vývoj technologií. Toto nařízení musí být tedy otevřené pro změny technologií i změny spotřebitelských eh, chování. To je tedy, co se týče onoho používání aktů v přenesené pravomoci či prováděcích aktů. Musíme zajistit, že principy nařízení budou aplikovatelné i na budoucí technologický vývoj, aniž by bylo eh, zapotřebí provádět další změny tohoto nařízení. A navíc využívání aktů přenesené pravomoci a prováděcích aktů je umožněno Lisabonskou smlouvou. Takže já si nemyslím, že by zde mohla být nějaká zásadní opozice proti využití aktu v přenesené pravomoci. Ale jsou tu různé typy akt v přenesené pravomoci. Já si myslím, že o tom už můžeme diskutovat a jsem ochotná se podívat na e, pole působnosti a na další aspekty e, aktu přesné pravomoci a pokud zákonodáci budou považovat za nezbytné omezit akty přinesené pravomoci, tak jen tam, kde to bude nutné pro technologický vývoj, pro e, flexibilitu, tam bych to ponechala, ale ráda si vyslechnu vaši, eh, vaše názory a také bych si ráda vyslechla, jaké by mohly být alternativy vůči tomuto řešení. A abych vám v těchto myšlenkách ještě eh, více eh, napomohla, tak bych chtěla říci, že stanovení velice přesných pravidel v legislativním akt to znamená, že nebudete mít žádnou flexibilitu. A tomu je třeba předejít. Pokud ponecháme příliš mnoho prvků na členských státech a jejich regulaci, tak se odchýlíme od původního cíle vytvoření jednotného hřiště s rovnými hracími podmínkami. A příliš eh, hustá síť eh, pravidel by spíš omezila celý další eh, vývoj a etický kodex v mnoha případech by nestačil na to, aby se předešlo rozdrobení a fragmentaci. Takže to jsou takové směry a myšlenky. Ale samozřejmě, jak jsem řekla, jsem velice ochotná podívat se na jednotlivé akty přinesené pravomoci, abychom eh, se zaměřili na to, zda jsou skutečně nezbytné, nebo zda je třeba najít nějaké jiné řešení. Eh, druhým prvkem je vztah mezi komisí a orgánem, eh, vnitrostátním orgánem na ochranu údajů. Tyto orgány zůstanou páteří poskytování ochrany osobních údajů. To je ale volba. To je rozhodnutí, protože eh, v logice rozvoje vnitřního trhu by také mohlo být rozhodnout se pro jeden centrální orgán. A, ale já jsem se rozhodla pro jiné řešení. A to proto, že ponecháme zodpovědnost eh, vnitrostátním orgánům na ochranu údajů které budou ehm, koordinovat a zjednodušovat své působení tak, aby mohly spolupracovat a koordinovat svou činnost s ostatními vnitrostátními orgány na ochranu údajů, čímž budou zajišťovat harmonizovaný přístup k jakémukoliv Eh, problému evropského významu, ať už se to týká jednotlivých případů, anebo obecně ochrany osobních údajů. A tím, že si navzájem budou tito ochránci údajů pomáhat na národní úrovni, budou eh, prosazovat a vymáhat eh, takovou, takovouto praxi, Máme zde profesionály, kterých je na 1500 po celé Evropě a tito profesionálové díky této spolupráci budou skutečně takovou těžkou vahou, eh, která eh, bude moci jednat eh, s radou, s vládou, s komisí i se světem podnikání. Eh, úloha komise v tomto mechanismu je velice jasná. A to je to poslední útočiště. Úloha komise je zde pouze jako ta nejzaší možnost. A lze se k ní uchylit pouze tehdy, když eh, plnění eh, plnění právních podmínek je buď nekonzistentní, nebo není, nedochází ke právnému plnění. Já tady nevymýšlím nic nového. Mechanismus tohoto typu existuje například v telekomunikacích a funguje to tam dobře. Evropská komise nemá žádný úmysl stát se eh, superorgánem pro ochranu údajů. To není naše práce, nebude ani nemůže být naší, naše práce. To je věcí pro eh, národní orgány pro ochranu údajů a pokud v některých individuálních případech se objeví obecně platné otázky, tak může dojít k tomu, že bude zapotřebí se jako v poslední instanci, jako tu nejzaší možnost obrátit k jakému si rozhodci. A to by eh, tedy eh, byla komise. Dalším dotazem ze strany národních parlamentů bylo, eh, byl vztah mezi nařízením a směrnicí. Z pohledu Eh, komise, mého pohledu a pohledu parlamentu, eh, nařízení i směrnice by měly být projednávány jako balíček. Svoboda a bezpečnost našich evropských občanů jsou dvěma stranami stejné mince. Jsou to dva politické cíle, již by mělo být dosahováno prostřednictvím této reformy pravidel v EU o ochraně údajů. Po dvou letech konzultace se všemi aktéry včetně členských států a jejich ochránců údajů, jsme eh, došli k eh, přesvědčení, eh, že zde máme určité rámcové rozhodnutí, které není nyní už dostačující. Je tu celá řada různých pravidel, různých nástrojů a není jasné, nebo spíše je jasné, že toto nemůže usnadňovat eh, komunikaci a výměnu informací mezi členskými státy. Máme zde tedy to eh, rámcové rozhodnutí z roku 95 eh, a v roce 2008 zde máme další dokument, to rámcové rozhodnutí rady a Chceme se zaměřovat na to, co je zapotřebí učinit nyní, například ohledně přeshraniční komunikace. Po po konzultaci s mnoha aktéry jsme došli k tomu, že mají pravdu e, orgány e, policie či soudnictví nám sdělili, že nelze eh, oddělovat po každé jednoduše přes hraniční předávání údajů nebo sdílení a sbírání údajů uvnitř státu či přeshraničně, protože není po každé úplně jasné, zda vnitrostátní sbírání údajů nebude vyžadovat také přeshraniční údaje. A eh, oni tedy eh, nemohou takto rozlišovat jasně ve své každodenní práci. Jednotná vnitrostátní databáze, například zaměřená na vymáhání práva, bude obsahovat eh, údaje, které jsou sbírány národně a také osobní údaje sbírané od jiných členských států nebo z jiných členských států. A bylo by neúčinné vytvářet dvě databáze na sbírání těchto údajů. Oni k sobě patří. A bylo by také neefektivní používat pro, pro údaje v jedné databázi eh, různá pravidla a omezení. Zpracování údajů eh, a jejich rozdělování na vnitřní a pocházející zvenčí je velice umělé. Například eh, podezřelý člověk, člověk podezřelý ze zločinu, může být podezřelý z více věcí. Eh, může být například na něj vydán eh, evropský zatykač v jiném členském státu, nebo jeho data mohou být v nějakém jiném systému registračním. A to činí jeho údaje automaticky přezraničními a policie ani nemusí vědět, eh, zda určité údaje pocházejí z jejich vnitrostátních zdrojů anebo ze zahraničních zdrojů, přezraničních zdrojů. Právě proto jsme se nesnažili rozdělovat tedy tyto dva, dvě skupiny údajů od sebe, abychom ustanili práci soudnictví i policejním složkám. Nařízení a směrnice má tedy za účel zjednodušení, eh, aby umožňovalo hladký vý, eh, hladkou výměnu informací a hladké vymáhání práva. Některé národní parlamenty eh, také namítaly vůči povinnosti možnostem eh, aktualizovat eh, bilaterální dohody, které eh, uzavřeli před vstupem této směrnice v platnost. To znamená, že požadují pro případy, kdy tyto smlouvy nejsou kompatibilní s budoucí směrnicí, nějakou odpověď, nějaké řešení. Tady je smlouva jasná. Členské státy jsou právně vázány zajistit kompatibilitu svých bilaterálních smluv E, se smlouvami a e, právem Evropské unie e, musí přijmout všechna vhodná opatření, aby eliminovali nekompatibilitu, která je takto založena. Tolik zákon. Ale nyní otázka, jak to uskutečnit v praxi je e, podmínkou vzájemné důvěry mezi členskými státy, aby byly smlouvy naplňovány. A e, e, různé cesty transferu dat z třetích zemí do různých členských států není způsob hladké kooperace to znamená jeden členský stát, který má vysokou úroveň ochranu osobních dat, nemusí být ochoten eh, tato data předávat státu s nižší ochranou. Samozřejmě dobře rozumím tomu, tomu že eh, revize stávajících eh, smluv, byť potřebná, představuje administrativní zátěž. A eh, proto směrnice počítá s pětiletým obdobím pro přeskum, což je mnohem déle než dva roky ehm, stanovené pro implementaci směrnice. A směrnice také ponechala prostor prostor pro transfery, které jsou eh, nutné okamžitě. Například, eh, když eh, jde o životně důležité zájmy, anebo když jde o nutnost odvrátit bezprostřední hrozbu veřejného, veřejné bezpečnosti. Konkrétní operativní potřeby by měly být možné eh, i v budoucnu. Eh, pan eh, předseda začíná být nervózní a začíná sledovat čas a program, takže pane předsedo, já tímto končím a ostatní otázky, které jsem zatím nezodpověděla, zodpovím v rámci diskuse. Děkuji, děkuji vám, paní komisařko. Ano, máte pravdu. Dnes dopoledne se nám podařilo dodržet časový rámec a eh, to tež bychom měli učinit dnes odpoledne. Eh, než eh, zahájíme nyní následující bloky, už otevřeme diskusy. Obdrželi jsme zatím šest přihlášek do diskuse, takže v zájmu dodržení časového limitu navrhuji eh, každému řečníkovi eh, dvouminutový časový eh, limit. Myslím, že to stihnete. První je zástupce švédského parlamentu pan Boling. Dobrý den a děkuji vám za příležitost vést diskusi k tomuto tématu. Dovolte napřed několik slov ke směrnici jako takové. Vy jste ehm, poukázala na usnesení z roku 2008, eh, kde jde o to, že osobní údaje mohou být využívány eh, policií eh, nebo policejními sbory, které eh, přeshraničně spolupracují. V rámci nového usnesení ke směrnici mají být informace nebo mohou být informace vyměňovány i mezi členskými státy. Ale ve švédském parlamentu se domníváme, že to odporuje zásadě subsidiarity. My se totiž domníváme, že to v podstatě eh, spadá do příslušnosti národních orgánů a eh, že by to mělo být upraveno také na národní členských eh, národních států. Jedná se o zásadu subsidiarity a tudíž to může vést k polemice s národními prováděcími nebo výkonnými orgány. E, zatím uplynulo e, málo času, myslím od transpozice rámcového zákona v roce 2010 v listopadu se to stalo, což není dávno. Nedomníváte se, že je e, příliš záhy e, na to, abychom vyvozovali závěry ehm, o tom, zdali byl, e, byl, bylo rámcové rozhodnutí účinné či nikoli. Rád bych si vyslechl váš názor. Děkuji. Dalším je pan Gerald Reichenbach, člen Německého spolkového sněmu. Děkuji vám. Napřed bych vás chtěl podpořit v tom základním cíli, o nějž usilujete. Já se domnívám, že snaha o harmonizaci na vysoké úrovni je správná. I u nás ve Spolkové republice, vy to víte, již ústavní soud naznačil, že vždy, kdy budou podkročena e, nebo podkročeny e, e, národní úrovně ochrany, bude ta evropská legislativa sporná. Já mám dvě otázky. První otázka je, spatřujete přímou souvislost mezi eh, nařízením o výměně dat a ochraně dat v justici a policii a mezi tím eh, obecným rámcem, anebo eh, lze i oba tyto dokumenty realizovat i nezávisle na sobě a to v různých časových horizontech. Druhá otázka se týká mezinárodního aspektu kterého jste se dotkla. Konkrétně, co to znamená eh, ve vztahu k dohodě Safe Harbor, eh, kterou Evropská unie uzavřela se Spojenými státy americkými a některými dalšími zeměmi? a jsou údaje, které jsou v Evropě nebo v Německu zhromažďovány v souladu eh, se smlouvou Safe Harbor, ale pak zpracovávány například v USA nebo eh, někde jinde, vyloučeny z eh, rozsahu působnosti směrnice? A třetí otázka otázka povinnosti souhlasu. Myslíte, že tato věc je důsledně upravena? má se jednat o e, e, zásadní souhlas v odstavci 19, ale se pak eh, uchylujete eh, do oblasti eh, rozporu. Nemělo by to být vlastně plynule v celém dokumentu, protože pak budeme mít potíže vymezit, jaký postup je míněn. Zdali postup zásadního souhlasu anebo postup souhlasu případ od případu. V každém případě je zde celá řada aspektů, s nimiž souhlasíme a podporujeme vás velmi ve vašem úsilí. Děkuji. Děkuji vám. A nyní má slovo španělský poslanec pan de la Sierra. Děkuji mnohokrát. A děkuji také mnohokrát za to, že mám příležitost zde vystoupit. Děkuji rovněž za iniciativu, za to, že tato dnešní schůze byla zorganizována. Chtěl bych tady nadnést jednu myšlenku, která je zároveň otázkou. Pomyslíte na to, že rozšíříte rámec pravidel, který je obsažen v tomto nařízení a to právě s ohledem na přístup k údajům eh, díky pomocí orgánů testných činem řízení členských států. Já si myslím, že eh, to, co v návrhu chybí, je jistá úprava Například soukromé podniky, což tedy nejsou bezpečnostní síly státu ani orgány činné v trestním řízení, eh, takovéto subjekty například eh, z velké části se věnují výzkumu nebo se snaží získávat různé informace. Někdy se ty informace týkají přímo osobních údajů, jindy se týkají podnikových eh, procesů a postupů. A proto si myslíme, že to, co je v nařízení, není dostatečné. Je to příliš obecné, měli bychom být ctižádostivější a snažit se vytvořit rámec pro podniky a jejich činnost pro tyto profesní sběrače dat, abychom to tak nazvali, pro subjekty, které jsou tedy činné v této oblasti. Možná by bylo vhodné zavést jakýsi rejstřík a možná by bylo rovněž vhodné zavést nějaký kontrolní mechanismus ze strany státní zprávy. Rovněž by bylo třeba stanovit jisté principy pro uh, uh, subjekty, které jsou činné v této oblasti, například kritérium nutnosti, tedy do jaké míry je nutné mít přístup k určité databázi, která obsahuje informace. Dále účelovost, přiměřenost. Myslíme si, že něco takového tam chybí. Přesně to v nařízení chybí. Právě tato oblast, kde se tedy jedná o sběr dat v rámci podniků. Děkuji, děkuji mnohokrát a nyní dostane slovo pan Enčiu. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl velmi poděkovat paní místopředsedkyni Vivian Redingové za její projev. Uh, Myslím si, že, nebo chci říct, že veškeré myšlenky, které zde nadnesla, my plně podporujeme a budeme se snažit je realizovat v rámci nových právních předpisů. Chtěl bych se zde soustředit na jeden element, který je podle mě velmi důležitý a bez kterého vůbec není možné poskytovat ochranu údajů. A to je bezpečnost databank, ve kterých se uchovávají osobní a další citlivé údaje. Existuje směrnice, e, pomocí které jsme zharmonizovali tresty a sankce v informační oblasti. A nyní tedy zamýšlíme přistoupit k legislativě, podle, v rámci které chceme harmonizovat sankce a tresty pro ty, kteří nebudou respektovat pravidla achriny údajů. Ale měli bychom se soustředit také na bezpečnost takovýchto databází. A proto si myslím, paní Redingová, nebylo by vhodné tady paralelně k tomuto balíčku pro ochranu údajů ještě přijít s dalšími kroky, které by se týkaly zabezpečení údajů a také prevence a také boje proti útokům na údaje. Děkuji a nyní německý poslanec, prosím. Děkuji paní místopředsedkyně za vaše úvodní slova. Děkuji panu předsedovi též. Eh, souhlasím s vámi v tom, že důvěra v ochranu údajů je základním předpokladem pro pokrok v oblasti digitalizace a je to také předpokladem pro to, eh, a myslím si, že ta forum shopping a další věc, abychom tedy takovéto věci, které jsme zažívali v posledních letech, abychom je zastavili, tyto negativní jevy. A já si myslím, že nařízení v sobě skrývá z tohoto pohledu velkou šanci. Přesto položím otázku, do jaké míry ten postup, který eh, běží paralelně, to je tedy um, směrnice o uchovávání údajů která jde vlastně proti tomu základnímu principu, že se bude spořit s údaji a bude se s nimi eh, zacházet úsporně. V tomto světle se chci zeptat a také s ohledem na organizace občanské společnosti je to důležité pro s ohledem na veškeré subjekty, které se angažují v oblasti ochrany údajů. Potřebujeme tedy důvěru. Důvěru těchto subjektů, v naší práci, ale směrnice o ukládání údajů v té formě, v jaké existuje, v podstatě takovouto důvěru podkopává. Nemělo bych se to ve stávajícím procesu zohlednit? Děkuji, děkuji předseda. A nyní ještě jedno za Evropský parlament paní López. Děkuji, eh, pane předsedo, a rovněž děkuji paní Redingové. Mám jednu otázku. Proč nyní máme v parlamentu návrh směrnice? k údajích o e, cestujících e, leteckých společností. E, než ještě dříve to má být schváleno, než bude schválena směrnice a nařízení. Již tato směrnice je diskutabilní a pracovní skupina k článku 29 byly proti, protože se domnívali, že to není zapotřebí a není přiměřené. Eh, pokud jde o zabezpečení, boj proti terorismu a potírání organizovaného zločinu, to je vždy ten hlavní průrazný argument, ale já se nedomnívám, že tento návrh směrnice se vyznačuje mm, kvalitou té dohody, kterou máme s USA, anebo Eh, eh, že by to odpovídalo i eh, potřebám spojeného království, které vždy provádí opting out a nyní chce provést opting in anebo e, zdali národní parlamenty vůbec hovořili o těchto cholostivých věcech. Jde o cholostivé údaje týkající se cestujících, kteří cestují a musí sdělit podnikům e, s kým, s jakou společností a tak dále. Takže dochází tady k porušování ochrany osobních dat. V národních parlamentech to ještě řešeno nebylo. A vůbec e, pouze v hrst se zemí se o tom hovořilo a nyní zde máme zástupce národních parlamentů. Nemyslíte si, že takto choulostivé téma by mělo napřed být projednáno na úrovni národních parlamentů a že by o tom členské státy měly napřed hlasovat? Eh, eh, je přece eh, nesmysl harmonizovat něco, o čem se ještě nehovořilo na národní úrovni. Děkuji, paní Romero. Paní komisařko Renigová, navihuji, abyste nám vyšla vstříc z hlediska časového tím, že Eh, odpovíte všechny otázky najednou. Vidíte, jak to funguje v Evropském parlamentu? Eh, pokuste se to udělat s vašimi ministry doma a uslyšíte něco. Ano, pane předsedo, máte pravdu, vy jste šéf. Of... Otázka toho, jak vidíte, co jsme udělali. Vzali jsme směrnici, Směrem eh, k nařízení jsme ji vedli, a to proto, abychom přešli fragmentaci, abychom měli eh, jeden set pravidel pro všechny podniky v jednom vnitřním trhu na celém kontinentu, a aby naši občané věděli, že jejich údaje jsou chráněny, kdekoliv by na ně mohlo být zautočeno v EU. Totež jsme neučinili s, rámcovým, eh, s rámcovou dohodou. My jsme je, eh, tu rámcovou dohodu nevedli eh, směrem k nařízení, protože jsme uznali, že ta rámcová dohoda, která se týká bezpečnostních aspektů a vymáhání zákona, se vztahuje také k celé řadě prvků citlivě vnímaný v jednotlivých státech, které je třeba upravovat vnitrostátním právem. A to lze vykonat jen prostřednictvím směrnice. A právě z toho důvodu, abychom chránili subsidiaritu a abychom se nedostali do střetu eh, s, na, s vnitrostátním eh, trestním zákonníkem, tak jsme se rozhodli, že zde budeme mít jen směrnici. Ale také mimochodem bych ráda podotkla, že nová Lisabonská smlouva ohledně údajů eh, ochrany údajů neznamená žádný rozdíl mezi tím, co je obchodně využívané, či eh, co je využíváno k prosazování práva a zákonů, ať už je to tedy zpracováváno veřejnou nebo eh, soukromou složkou pořád platí charta základních práv. Zde je zajištěn horizontální přístup. Co se týče úrovně ochrany v jednotlivých členských státech, a zda jsme tuto rozdílnou úroveň brali v úvahu. Zda by nebylo lepší oddělit nařízení od směrnice. Já již jsem velice jasně uvedla, že i právě kvůli tomu horizontálnímu přístupu e, charty ve smlouvě není možné zvažovat jednu doménu jako eh, věc jedinců a druhou ne. A právě proto Směrnice a nařízení jsou jedním balíčkem, vytvářejí jeden balíček a musí zůstat v jednom balíčku. Ano, my jsme se pokoušeli v nařízení uvést návrh na to, abychom, nebo aby naše návrhy byly ovlivňovány těmi nejvyššími standardy ochrany, nikoli těmi nejnižšími, protože jsme přesvědčeni, že ochrana osobních údajů musí být velmi silná. Eh, bezpečný přístav. Tady se nic nezmění u toho bezpečného přístavu, ten zůstane. Potom souhlas. Otázka souhlasu je základem zpracování údajů. Ale musí se jednat o skutečný souhlas, informovaný souhlas. Nesmí to být jen implicitní souhlas. To je velice jasně stanoveno v nařízení. Pak je tu velice konkrétní otázka týkající se eh, soukromých eh, eh, agentur. Tady v otázce soukromých a veřejných e, subjektů jsme nechtěli dělat jasné, e, jasné meze, protože se mezi sebou e, směšují tyto dvě oblasti a spravodajové o tomto také již hovořili a tázali se na to. Je jasné, že je zapotřebí i pro ty soukromé agentury a další mít velice jasná pravidla. Nepotřebujeme rozlišovat mezi soukromým a veřejným sektorem, protože údaje prostě musí být chráněny při všech těchto příležitostech zejména tehdy, když to, co je soukromé, se dostává do veřejné sféry či naopak. Měli jsme se zaměřit na samá citlivá, citlivé údaje a dát jim silnější záruku. Kybernetické útoky jsou reálnou věcí. A já si myslím, že všechny členské státy i naši partneři na jiných kontinentech už budují eh, své svou kapacitu odolávat proti kybernetickým útokům. Nicméně ti, kdo vymýšlejí nové trestné činy, eh, tak ti postupují rychleji než ti, kteří se snaží bránit těm, té nové kriminalitě. Ale chci vás ujistit, že se snažíme postupovat velice rychle, abychom do toho mohli zastavit. Eh, co se týče Eh, nakupování na fóru nebo výbilu fór. To je jeden z důvodů, proč je ta otázka po, po těch soukromých aspektech e, probírána takto a proč máme tedy konzistentnost, proč chceme tuto konzistentnost, aby zde byl jediný Eh, aby zde byla jediná sada eh, pravidel. Národní regulátor může vykonávat eh, nátlak také na své kolegy z jiných států, pokud by docházelo k interpretaci, že někdo eh, dělá jakýsi opt-out nebo interpretuje jiným způsobem eh, právní akt. V budoucnosti by ale za takovéhoto nařízení nemělo být možné, aby si někdo tedy vybíral stát podle toho, že doufá, že tam bude volnější přístup. Deutsche Affäre. Vádání dat to zodpovím v Německu, protože je to tak říkajíc německá aféra. Eh, Dobře, já nechci ostatní nudit eh, tématem, které eh, neznají. Je to problém, který musí být v Německu vyřešen. Eh, v Německu Německý eh, spolkový ústavní soud eh, zrušil eh, tento německý zákon, dobře, a nyní musí vzniknout nový německý zákon. Moje kolegyně Cecília Malmströmová, která je odpovědná za otázky bezpečnosti, vydá stanovisko k eh, dalšímu eh, vývoji eh, tohoto zákona o ukládání dat. Je v neustálém spojení s německými ministry v této otázce. Otázka rejstříku údajů pasažerů PNR, to je další složitá věc. Víte, že o tom je vedena separátní diskuze Víte, že pro takovéto mezinárodní dohody má kompetenci Evropská unie a parlament má zde poradní úlohu. Evropský parlament nepochybně ví, protože se to netýká jen PNR, ale také se to týkalo SWIFTu, že se jedná o velice citlivou otázku a parlament nakonec vždy souhlasil s těmito pravidly. Také víte, protože jak už kolegyně Cecilia Malström, stejně jako já, eh, tak eh, chodíme pravidelně na výbor LIBE a vysvětlujeme, jak probíhají vyjednávání s našimi americkými protistranami, Snažíme se rozvinout nějaké, eh, nějakou rámcovou dohodu s americkými přáteli, abychom se nemuseli pokaždé vracet k těm základním otázkám o ochraně osobních údajů když jde tedy o bezpečnostní otázky. Děkuji, paní komisařko. Vy jste se vyjádřila velmi výstižně, jako vždy. Děkujeme vám mnohokrát za účast, za to, že jste nám, se s námi podělila o názory, jak na nařízení, tak na směrnici. Oba dokumenty vycházejí z vaší iniciativy. Děkujeme vám mnohokrát, přejeme vám hodně zdaru v dalším postupu prací a nyní nyní eh, zahajujeme třetí blok dnešního dne, eh, dnešní eh, výměny. Moderuje jej pan Dimitrios Druscas, poslanec Evropského parlamentu a já bych chtěl pozvat členy této pódiové diskuse a sice paní Dianu Alessonzo Blas, pana Daniela Džura, Else de Bussera a paní Anu Fiedler, aby zaujali svá místa tady v čele eh, za předsednickým stolem. Yes. You want to come along? Mr. Drutzes, you take the floor. Να σας καλωσορίσω και εγώ πολύ θερμά σε αυτή την... Děkuji. Srdečně vás, milí kolegové, vítám na naší dnešní schůzi a zejména obzvláště srdečně vítám kolegy z národních parlamentů a budu pokračovat anglicky. Především se chci velice omluvit. Leave in eh, a few minutes. Budu muset za pár minut odejít. Omlouvám se předem, já vím, že to nebývá zcela běžné pro předsedu, aby eh, odcházel ze schůze, které má předsedat. Rád bych vám to stručně vysvětlil. Jak víte, u nás doma v Řecku vstupujeme do poměrně rozhodující a doufám, že pozitivní eh, doby, etapy vývoje. Možná, že jste byli informováni že německá kancléřka Angela Merkel dnes odjela do Aten. A já jsem byl e, s velice krátkým předstihem pozván do německé televize na dnešní večer. Já jsem toto pozvání přijal, omlouvám se za to, ale považovali jsem to za nezbytné a dobré, aby v německých médiích ohledně vývoje v Řecku zazněl řecký hlas. Takže ještě jednou se vám za srdce omlouvám, budu muset tedy odejít ale můj velice vážený kolega Axel Foss souhlasil s tím, že mne nahradí. On je stínovým zpravodajem pro směrnici eh, a také eh, navrhovatelem stanoviska ve výboru Jury, tak eh, to berte jako případ velice efektivní řecko-německé spolupráce. Ještě jednou ti Axeli děkuji za to, že mne zde nahradíš. Nechci marnit váš čas mými projevy. Jak vidíte, máme zde pracovní dokument, byl distribuován tento dokument a já bych rád především přinechal prostor našim řečníkům. Jen bych rád zdůraznil dvě věci. Za prvé, potřebujeme a musíme zajistit rovnou úroveň ochrany Eh, osobních údajů ve všech oblastech, to znamená i v policejní a soudní spolupráci. A musíme tedy předejít nerealistickým a nefunkčním rozdělením jednotlivých oblastí. Právě proto Evropský parlament, jak víte, požádal o jednotný, jediný právní nástroj pokrývající všechny aspekty souvisejících oblastí oblasti, které mají co dočinění s ochranou údajů. Vidíte tedy, že to je pragmatické, chápu, proč komise zaujala svůj postoj, který byl také eh, popsán paní komisařkou. My zde v Evropském parlamentu trváme na tom, co nazýváme balíčkem, balíčkovým přístupem. Chceme, aby směrnice a nařízení byly chápány jako skutečný balíček co do podstaty, to do praktických a technických prvků, eh, pracování a pracovního postupu. Takže i na tomto fórum bych chtěl apelovat na členské státy, aby urychleně postoupili ve své práci na směrnici. Všichni slýcháme takové hlasy nebo zaznamenáváme známky určitého skepticismu nebo neochoty některých evropských partnerů zabývat se směrnicí. Ještě bych rád eh, zopakoval, že Evropský parlament bude trvat na tom, že se téma bude probírat jako balíček a jsme rozhodnuti hájit eh, tento balíčkový eh, přístup k tématu. Předám slovo našemu prvnímu řečníkovi, panu no, Lordu Henimu. Je pro mne ctí, Eh, za prvé, že jsme přáteli, za druhé, že jej mohu, eh, že, že vás mohu tedy zde přivítat v tomto nezapomenutelném eh, okamžiku. Zabývali jsme se například společně přistoupením Kypru do EU. Pane Hanej, máte slovo. Uh, Děkuji, Dmitri pane moderátore. Jak jste správně řekl, v předchozích vtěleních vy i já jsme eh, se často setkávali a tehdy bychom asi nebyli očekávali, že se jednou sejdeme eh, v rámci platformy, která se zabývá ochranou osobních dat, což je ještě komplikovanější, doplňuje předseda v této kategorii já k vám přicházím zajisté jako host, nikoli jako odborník. Já jsem předsedou podvýboru eh, Evropské unie eh, pro vnitřní záležitosti v, mm, eh, ve sněmovně Lordu a můj výbor přeskoumal směrnici i nařízení před letními prázdninami a budeme nadále v tomto pokračovat. Ale obecně řečeno vítáme skutečnost, že britská vláda se rozhodla plně se těchto jednání zúčastnit a podporujeme toto její rozhodnutí objem tato opatření vyvolávají obrovské množství zájmu mezi um, eh, těmi takzvanými zainteresovanými a zúčastněnými stranami ve Spojeném království a také Osobně jsem zaznamenal řadu dotazů a připomínek eh, z soukromého sektoru. A já se domnívám, že je důležité, aby eh, těmto zainteresovaným stranám bylo eh, dopřáno slyšení a to v průběhu příprav textu i v průběhu případných úprav textu. Dovolte několik poznámek k navrhované směrnici, protože to je předmětem dnešního jednání vzhledem k tomu, že zařazení eh, otázek eh, týkající se ochrany eh, bezpečí a práva do určitých dokumentů v minulosti vedlo k chaosu, musíme se tázat, zda je to v tomto ohledu a v této věci vhodné. Směrnice by nabídla určitou větší míru pružnosti, kdyby dala členským státům možnost opatřit si určité své záležitosti záležitosti eh, sami při uplatňování eh, směrnice. Uvědomují si, že některé členské státy považují rámcovou, rámcové rozhodnutí za dostačující, což ale může zase způsobit potíže v dalším eh, postupu. Současně ale navržená směrnice nám připadá být určitým zlepšením současného stavu. Bude-li schválena, tak směrnice bude uplatňovat přísnější pravidla ochrany osob osobních údajů eh, než eh, rámcové eh, rozhodnutí. Vůči němuž vyjádřil můj výbor i v minulosti určité pochybnosti. Vím, že ustanovení směrnice jsou stále ještě slabší než ty v nařízení, včetně práv hm, těch datových subjektů. Ehm, eh, dozorčí orgány ochrany ehm, ehm, eh, osobních údajů Evropy i v naší zemi vyjádřili určité pochybnosti. Zatímco mohou existovat určité eh, legitimní pochyby, pokud je o operativu, je důležité pro práva občanů, aby byla náležitě chráněna. Některé zúčastněné strany již vznesly obavy ohledně rizik způsobených nekonzistentností nekonzistencí mezi eh, směrnicí a nařízení, zejména pokud jde o pojistky, eh, které se uplatňují eh, v soukromém sektoru a ve veřejném sektoru. Řada údajů shromažďovaných pro komerční údaje, například statistiky cestujících, mohou být postoupeny dále orgánům činným v trestním řízení a e, také e, orgánům, které potírají praní špinavých peněz. E, odpovědí možná je sladit práva v v obou ustanoveních a dokumentech lépe. Další rozdíly mezi navrženým, navrženou směrnicí a rámcovým rozhodnutí je, že ta první nepokrývá domácí zpracovávání, ta druhá ano. Ano, já se domnívám, že Eh, zařazení domácího zpracování eh, bylo schváleno v některých zemích a je to považeno, považováno za určitou eh, nutnost a daň bezpečí, na oltář bezpečí. Nicméně já se shoduji s paní komisařkou Redingovou, nikoli z ideologických důvodů, ale z čistě praktických důvodů, že je skutečně nesmírně složité rozlišovat mezi těmito dvěma kategoriemi můj výbor tudíž eh, eh, nesouhlasí s názorem, eh, který někdy bývá vyjádřen na jednáních britskou vládou, že není praktické ani realistické my si myslíme, že není prakticky ani realistické rozlišovat mezi transfery údajů uvnitř a transfery mezi členskými státy navzájem. Tudíž máme k tomu jiný postoj než britská vláda. A nakonec bych chtěl obrátit vaši pozornost ke skutečnosti, že existuje celá řada nástrojů EU týkajících se výměny e, údajů a ochrany údajů, které zahrnují Europol, nařízení Europol a rozhodnutí z Prymu a e, obsahují e, svá vlastní e, ustanovení o ochraně osobních dat. E, ty budou nadále převažovat nebo mít přednost eh, nad ustanoveními obecného rozhodnutí. To může být eh, považováno eh, sice prvoplánově za nebo krátkodobou výhodu. Přece jenom Eh, je zde příležitost ehm, zracionalizovat roztříštěný charakter evropské legislativy v této oblasti, což zatím nebylo učiněno. Netvrdím tím, že ta jednání by měla být zpomalena, aby vzala i toto v potaz, ale vzhledem k tomu, že směrnice obsahuje ustanovení, které žádá, aby komise přeskoumala tuto směrnici ehm, během několika let po vstupu v platnost opatření ochraně osobních dat pak by mohla být nahlížena e, e, jako v souladu s ochranou a to je přesně to, oč my usilujeme a co odpovídá také vytvoření digitálního jednotného trhu. Recht herzlichen Dank, Lord. Děkuji mnohokrát Lordu Henemu. V rámci německo-řeckého přátelství se změnil změnila osoba předsedy. Já vám děkuji mnohokrát za váš příspěvek a dostáváme se dál k Dajaně Alonso Blas, která je inspektorka pro ochranu osobních údajů a vedoucí oddělení pro ochranu osobních údajů v Eurojustu. Prosím, máte slovo. I'm afraid I will not respond to you in German as this is very limited. Děkuji vám. Je pro mě velikou ctí a potěšením před vámi, eh, před poslanci Evropského parlamentu a před poslanci národních parlamentů promluvit. Vím, že máte velice důležitou úlohu v této diskuzi a doufám také, eh, že ji takto budete provádět. Někdy eh, o tom uvažujeme jako o lidech, kteří vymáhají právo. Já jsem od roku 1993 pracovala v této oblasti. Eh, zabývala jsem se tedy eh, ochranou údajů v Nizozemí, v Belgii a v Evropské komisi a na základě článku 29 jsem Eh, tedy takto spolupracovala, než jsem přešla do Eurojustu. A tehdy jsem objevila, jak je důležité chápat specificitu mezinárodní soudní spolupráce v trestních otázkách, abychom byli schopni správným údem zacházet, eh, způsobem zacházet s údahy. Eurojust i eh, doležitelský orgán nad údaji v Eurojustu chápou, že je zásadně důležité chránit práva individuálních občanů, ale také je třeba říct, že zpracovávání osobních údajů je absolutně nutné a nezbytné pro Eurojust. Eurojust vítá skutečnost, že Evropská komise bere v úvahu v tomto navrhovaném balíčku eh, pod v článku 29, eh, tedy eh, ve spolupráci pracovní skupině, v spolupráci se net, tu máme různé právní základy, před, které byly před Lisabonskou smlouvou, ale také různé obsahy. To bylo uznáno také v prohlášení 21 eh, u Lisabonské smlouvy. Článek 16 Lisabonské smlouvy automaticky neznamená, že zde budeme mít jeden právní nástroj pro eh, ochranu údajů. Hovoří se o nástrojích v plurálu a hovoří se také o různých orgánech v plurálu. A Souhlasím s mnoha předřečníky, že mnoho různých nástrojů eh, poskytují eh, různou eh, úroveň ochrany. Je zapotřebí zjistit stejnou úroveň ochrany i tam, kde jsou různá omezení. Je zapotřebí mít konzistentní přístup. je zapotřebí na základě tohoto rámcového rozhodnutí, jak řekla komisařka Radinka další, eh, toto rámce rozhodnutí bylo příliš omezené. Ale jak se dá očekávat v oblasti, ve které dosud harmonizace nebyla na úrovni EU, je zapotřebí vyklad. Eurojust splňuje všechny generální eh, principy, které jsou v této směrnici, takže tu není žádný nedostatek konzistentnosti. Ale kvůli specifickým činnostem, které provádí týkající se právního systému, je práce Eurojustu velice detailní. Potřebujeme a poskytujeme větší právní eh, jistotu eh, subjektům, protože to je pro, ně, mm, pro nás nezbytně důležité. Také poskytujeme různé záruky ohledně subjektů dat, Zejména máme na mysli svědky, kteří jsou ve velmi zranitelné postavení. Také máme velice přísné podmínky na zpracování a uchovávání údajů. Máme různé, eh, různá pravidla, velice jasná pravidla eh, na lhůtu uchovávání údajů, přístup k údajům, eh, aktualizaci údajů a povinnosti údaje aktualizovat a tak dále a tak dále. Všechna tato pravidla byla technicky implementována v našem systému, což je jediný automatizovaný systém, ve kterém můžeme takto zpracovávat systémy, pardon, data. Říkáme tomu privacy by design, neboli tedy naše pravidla poskytují vyšší úroveň ochrany, než kterou navrhuje komise ve svém návrhu směrnice. Chápu, že ehm, někteří lidé by si přáli mít všechno pokryto jednou sadou pravidel, ale takový postup by nezlepšil ochranu eh, datových subjektů, naopak. Způsobilo by to jejich, eh, eh, nebo znejasnění jejich situace. Jsme přesvědčeni, že právní jistota je zásadní v této oblasti a že potřebujeme větší ochranu eh, práv jednotlivců. Ráda bych vysvětla něco o právech jednotlivců pro evropské poslance. To je něco velice důležitého, to také velice citlivé téma, to víte. Eurojust často Eh, pracuje v prvotních fázích, eh, v těch předsoudních fázích vyšetřování, eh, kdy nelze předat údaje, aniž by došlo k ohrožení vyšetřování. Juroča se rozhoduje případ od případu, bere v úvahu všechny zájmy a snaží se poskytovat informace, kdykoliv to je možné. V tomto kontextu bych se rada zmínila o soudním případu u Všeobecného soudu, kde Všeobecný soud pochválil Eurojust za jeho konání. Eurojust nejen, že patřičným způsobem splnil rozhodnutí ohledně datových subjektů, dokonce je i překonal, poskytl detailní eh, odpovědi. Takže jsme šli ještě dál, než oč jsme byli žádáni. A já jsem přesvědčena, že to je příklad toho, že datové eh, Eh, subjekty nejsou zbavovány nebo nejsou omezovány na svých právech ze strany Eurojustu. Eurojust má tedy eh, takovýto systém ochrany údajů, který je velice eh, vysoký. I moje úloha je, je ochraňovat údaje. Máme také dohledový orgán. Neměli bychom zapínat velice důležitý prvek. Hovoří se o zpracovatelských um, operacích na základě soudní rozhodnutí, aby mohlo tedy eh, probíhat eh, soudní stíhání či eh, předběžné vyšetřování. A pak tu jsou určité oblasti, které spadají do pravomocí národních ochránců osobních údajů. Navržená směrnice vylučuje tyto činnosti Eurojust u Eurojustu, ale tyto činnosti nejsou vyňaty z dohledu. Máme zde dohledový orgán, který respektuje specificitu soudních pravomocí. Velice stručně bych chtěla vysvětlit některé klíčové prvky toho, proč specializovaný dohled v času tak dobře funguje. Především máme dostatečnou zkušenost, nutnou zkušenost. Pracují tam soudci, um, osoby, které patří k národním ochráncům údajů a jejich orgánům e, vykonávají specifickou e, práci. Za druhé jsme velice efektivní. Máme tři členy, kteří se třikrát, pětkrát v Eurojustu e, ročně setkávají. Já vím, že v době finanční krize všechno má svou cenu a je zapotřebí zmínit, že to stojí méně než 40 tisíc eur ročně celkem. Členské státy jsou následně tedy vybízeny k tomu, aby se připojili k takovýmto procesům. A e, takovýto postup není administrativně náročný. Často provádíme inspekce e, s přímou účastí národních ochranců údajů v Eurojustu. Poskytujeme transparentnost, máme webovou stránku, na které najdete všechny, všechny informace, rozhodnutí, aktualizace, co se dá tam uveřejněno a také rozhodnutí do hledového orgánu o činnosti Eurojustu. Také bych ráda zdůraznila skutečnost, a zejména pro zástupce národních parlamentů to může být důležité, že zpracovávání údajů z Eurojustu probíhá tak, že údaje pochází z členských států a jdou zpátky do členských států, tak proto má smysl, aby do dohledu byly začleněny i orgány členských států, orgány tedy zaměřené na ochranu osobních údajů. Eh, Eurojust nemá nic proti eh, spolupráci a konzistentnosti, ale náš systém nyní funguje, funguje velice dobře a plní potřeby Eurojustu a plní také stávající pravidla. Tento systém poskytuje podle nás vysokou úroveň ochrany údajů a právní jistotu. Takže já bych ráda říkala nehascotě. Nepálí, neopravujme to, co je v pořádku. To, co máme, je velice dobré funkční schéma. Měli bychom zajistit, že všichni aktéři eh, budou se snažit o tedy plnění eh, patřičných prvků. Já jsem jenom chtěla ukázat ještě materiály. Vím, že můj čas vypršel, ty brožurky už asi došly, ale pokud chcete další, nechte, eh, dejte mi vědět. Děkuji vám za pozornost a zejména chci poděkovat výboru RIDE a Národním parlamentům za zásadní podporu a zájem o ochranu údajů. Thank you for your... Děkuji. Za... Děkuji vám za váš příspěvek a nyní přejdeme eh, z jedné evropské eh, sekce do druhé evropské sekce. Dovolte, abych eh, vám představil Daniela Druera, je inspektorem pro ochranu osobních údajů Marnix Auman. On to představí sám zajisté. Prosím, pane Druere, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Hezké odpoledne je pro mne ctí ehm, k vám dnes promlouvat. Jsem inspektorem pro ochranu osobních údajů Evropského policejního úřadu a vedle mě e, kolega z Europolu e, operačního střediska, který zajisté e, zodpoví, budete-li mít nějaké dotazy. Nutno říci, že ochrana osobních dat patří k naší stěžení práci. Je to klíčová aktivita s cílem chránit občany před zločinem a terorismem. Systém ochrany osobních údajů Europolu eh, pokrývá všechny relevantní aspekty ochrany osobních údajů. Samozřejmě naša, naše pravidla jsou v souladu s obecními zásadami, ale eh, ochrana osobních údajů u policie eh, jsou specifickým tématem, které vyžadují konkrétní pozornost. Specifikem v této oblasti není pouze výsledek, ale také důsledek předchozí tří pilířové struktury, ale také uznat uznání eh, prohlášení 21 Lisabonské eh, smlouvy. Musíme eh, samozřejmě věnovat velkou pozornost zpracování osobních dat, zejména u osob, které jsou podezřelé z trestných činů, u svědků a obětí. Jejich údaje naleznete ve všech datových systémech provozovaných Evropskou policií. Také nutno uplatňovat na eh, míru šité eh, pojistky a eh, různé ochrany, například Policy by Design. To vše vytváří Europol a Eurojust. Specifická pravidla jsou také důležitá pro transfer údajů do třetích zemí a práva jednotlivců v souvislosti s, probíhajícím vyšetřování, s probíhajícími vyšetřováními. Europol existuje, promiňte, má velmi konkrétní opatření um, eh, týkající se například um, doby a délky zpracování, eh, pravidelný eh, přeskum um, shody údajů s našimi systémy, povinnost uchovávat údaje mm, přesné, relevantní a nikoli v nadměrném množství. To se týká všech provozoven Europolu a mm, také všech které aplikovat bude a týká se to také všech nových systémů, které smíme vytvářet na základě článku 10 rozhodnutí Evropské rady. Velkou pozornost věnujeme také žádostem eh, evropských občanů, kteří se obracejí na Europol a dáří se zdali, jejich data jsou zpracovávána eh, v našich systémech. Abych vám eh, tak utvořil představu, kolik údajů zpracováváme. V roce 2006 jsme měli pouze 19 žádostí a e, dnes e, v letošním roce jsme obdrželi více než 600 takovýchto žádostí od občanů. Europol eh, má eh, vyzrálí, vyzrálé pracovní postupy, udržuje těsné kontakty s těmi členskými státy, které poskytují Europolu údaje. Eh, každý jednotlivec může také požádat společné dozorčí orgány o informaci, zdali příslušné údaje byly shromážděny a jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s rozhodnutím rady. Úředník také které musí přesně vědět, odkud pocházejí eh, údaje, eh, které zpracovává. Další důležité téma eh, to jsou eh, pojistky a ochrana opatření v rámci spolupráce s třetími zeměmi. Europol může vyměňovat údaje s třetími pouze na základě tzv. operativní eh, dohody. Máme již instalovány systémy ve vztahu k Eurojustu, to znamená, že musíme radě předkládat posuzování stavu ochrany osobních dat, to se týká zejména výměny s třetími zeměmi, ale tak také provozní eh, praxe s policií a s dozorčími orgány eh, v zemi budoucích nebo potenciálních partnerů je eh, předmětem přeskumu. Takto máme jistotu, že získáme důkladný přehled o situaci v zemi potenciálního partnera. Nutno také zdůraznit úroveň Nutno také zdůraznit, že je důležité zjistit, jaká eh, je úroveň ochrany eh, dat v třetí zemi. Podle článku 16 eh, všechna zpracování dat musí být zajištěna dozorčím orgánem E, tento dozorčí orgán udržuje e, účinný systém monitorování již od roku 1999. Aplikace pravidel ochrany osobních údajů podléhá dozoru na Europolu napřed e, úředníkem pro ochranu osobních dat a pak společnou dozorčí, společným dozorčím orgánem. Členové pocházejí ze všech 27 členských zemí a přinášejí sebou odborné znalosti a zkušenosti z činnosti Europolu. Většina údajů, které dostává Europol, pochází z členských států. Analytická zpráva Europolu, kterou poskytujeme jako zpětný servis členským státům, vyplývá z našich analytických prací a analytických systémů. Abychom ochránili osobní údaj od prvopočátku, to znamená od jeho získání eh, v členském státě, tak analytická analyzujeme eh, tyto údaje a eh, vracíme je poté, eh, tak je důležité, aby všechny orgány zabývající se ochranou osobních dat těsně spolupracovaly na takové úrovni, jak je tomu dnes. Doufám, že jsem vám dokázal představit ty základní eh, rysy ehm, ochrany osobních dat u nás v Europolu. Funguje to eh, již několik let a máme k tomu účinný mechanismus. I dnes tento systém chrání datové subjekty, jejichž osobní údaje jsou eh, zpracovávány v rámci ehm, probíhajících policejních vyšetřování. Vše, co je eh, nad rámec toho, musí být velmi pečlivě posouzeno eh, z hlediska eh, své relevantnosti. Děkuji za pozornost. Děkuji mnohokrát panu Dreverovi a nyní přejdeme z praxe k vědě a já vám představuji z instituce Maxe Planka pro mezinárodní trestní právo ve Freiburgu Paní Els de Busser má slovo, prosím. Děkuji. Také bych ráda vyjádřila poděkování věčnost za to, že jsem pozvaná zde na toto fórum. Jako zástupce akademické komunity bych chtěla využít tato příležitosti k tomu, abych se zaměřila na eh, jednu výzvu eh, v, ve vymáhání práva zákona, kterou považuji za zásadní v ochraně údajů a to je omezení účelu, tento princip omezení účelu sběru dat. Jedná tedy o sběr a zpracování eh, dat zaměřených na sbírání údajů, tedy a zpracování údajů eh, s cílem předcházet eh, trestné činnosti nebo ji vyšetřovat a stíhat. Jedná se o osobní údaje, jedná se také o získávání údajů od soukromých společností o monitorování jedinců, sledování chování, proto abychom vystupovali, zda tedy eh, daný jedinec eh, plánuje nějaký trestný čin. Co je zde zásadní, podle mého, je rozlišovat mezi třemi typy cílů. Za prvé, je tu ten původní cíl, a to je sbírání osobních údajů za cílem vyšetřování eh, trestné činnosti. A pak je to druhá skupina, Eh, dvou cílů, a to je sbírání údajů za jinými cíly, ale zpracovávaných eh, kvůli vyšetřování trestné činnosti. A někdy to je kompatibilní, někdy ne s tím původním cílem. Co se týče původního cíle, když se podíváme na ten stávající návrh v článku 4, vidíme, že osobní údaje musí být adekvátní, relevantní a ne nadměrná, tedy nadměrně sbíraná. To je velice jasně řešeno, řečeno. Minimalizace sběru eh, dat eh, by měla být jasně zmíněna. V tomto smyslu také spatřuji více příležitostí k tomu, aby základní požadavky byly silnější a striktnější. Osobní údaje, která jsou sbírána, pro účely trestního vyšetřování by měla být nezbytná pro cíl předcházení, detekování, vyšetřování nebo stíhání trestných činů. Konkrétního trestního činu anebo konkrétní osoby. A aby to také odpovídalo e, e, také Eh, rozhodnutí Rady Evropy z roku 87, eh, kde se to týká několika různých částí tohoto návrhu textu. A nyní budu hovořit eh, o, tom, o té druhé skupině, zda je tedy kompatibilní či nekompatibilní s tím původním cílem. <clears throat> je to, je tedy tradicí, že že nemáme jasně stanoveno, co je to kompatibilní cíl. Měli bychom využít příležitosti k tomu, abychom to prodiskutovali. Já využívám této příležitosti před vámi zde ehm, takovou, takovéto téma zahájit, načít. Myslím, že to je velice složité ale je zapotřebí ehm, zjistit, co je tedy kompatibilním cílem a mohlo by to být zašleněno do těch návrhů právních textů. Já bych chtěla navrhnout eh, definici, která by podle mě měla obsahovat to, že to je kompatibilní cíl, protože má funkční ekvivalent. A to neznamená jen, že to je tedy relevantní cíl, ale že je konvergentní. Cíl je kompatibilní, pokud je předvídatelný. A za další, a já si myslím, že by to mělo být také zažené, že osobní údaje mohou být využívána pro kompatibilní cíle pokud, i, ta pokud jsou nezbytná eh, kvůli určitému konkrétnímu trestnému činu anebo vyšetřování ohledně konkrétní osoby. Co je tedy kompatibilní eh, cíl? Eh, to se definuje těžko, mnohem snadnější definovat, co není kompatibilní cíl. A tam souhlasím plně se stanoviskem, jak bylo uveřejněno evropským dohlížitelem na, na to osobními údaji a to je článek 7 této, tohoto návrhu směrnice, není zde žádná jasná výjimka z stávajících principů. V článku 7 vidíme, že, že bychom z toho tedy museli nějakým způsobem odvodit, že by se jednalo o u, úkoly, které vycházejí z článku 1 tohoto návrhu. A podle mne by bylo mnohem eh, silnější, kdybychom zde měli jasně vymezené výjimky Eh, včetně té skutečnosti, že by se jednalo o právní eh, nebo legální záležitost a že by to bylo nutné pro eh, vyšetřování či stíhání buď konkrétní osoby nebo konkrétního činu. Poslední prvek, o kterém bych se chtěla zmínit, je rozlišení, které já musím přivítat a velice ráda jsem byla, že jsem je viděla v těch návrzích. Za prvé rozlišení různých stupňů přesnosti a věrohodnosti osobních údajů. Když hovoříme o vyšetřováních, trestně právních vyšetřováních, je, rozdě- je důležité rozdělovat mezi Eh, poznatky nebo mezi informacemi, které lze využít eh, například jako eh, důkazní prostředky při nejdříve tedy té vyšetřovací fázi a potom při stíhání soudním. Je tedy třeba definovat jasně tuto úroveň věrohodnosti. Europol v této souvislosti má velice jasná pravidla, jasné, jasné detailní postupy. Pak je tu rozlišování různých eh, kategorií datových subjektů. Eh, Toto by mělo být také přivítáno v daném návrhu právního textu a já bych velice ráda viděla explicitní referenci eh, k právu na spravedlivý soud, protože podezřelí, podezřelí pravděpodobně budou největší kategorii v této souvislosti, protože pak je tu kategorie i svědků, kategorie, nezapomínám na to, například dětí. Eurojust velice pěkně eh, zohlednil tyto kategorie ve svých eh, pravidlech pro ochranu osobních údajů. Ohledně tedy eh, omezení zpracování a sbírání údajů a kategorizace bych ráda poblahopřála komisi k návrhu, který přednesla. Těším se na diskuzi ohledně různých aspektů, které je třeba ještě doladit. Děkuji. Děkuji mnohokrát paní de Busser za její příspěvek a nyní eh, do, se dostáváme k paní Aně Filder z organizace Privacy International z Londýna a já ji zde srdečně vítám. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Chci pouze zopakovat, co již eh, jeden řečník eh, sdělil, že většina diskusí regulátorů, regulátorů a eh, mezi zúčastněnými stranami se týkají právě oné regulace a respektive také nařízení a málo se dotýkají směrnice. Zatímco občané mají zejména starost mm, ohledně syndromu velkého bratra a přístupu k osobním údajům. E, e, mnohokrát děkuji e, za uspořádání této konference a děkuji také za pozvání naší organizace Privacy International. My jsme registrovaná dobročinná organizace v Londýně, 22 let stará a my se snažíme eh, po celém světě eh, eh, zajišťovat ochranu osobních dat a bojovat proti neoprávněnému zasahování do soukromí lidí. My velmi podporujeme úsilí evropských institucí posledních tří let, pokud jde o revizi rámce Eh, ochrany osobních dat. Eh, já bych se chtěla konkrétně dotknout dvou bodů ve své prezentaci. První je eh, rozsah působnosti směrnici Směrnice má se týkat eh, pouze přeshraničních transferů alebo, anebo také domácího transferu. A chci eh, se také eh, zmínit specificky o obsahu směrnice a do jaké míry koreluje s obsahem nařízení z hlediska práv občanů a datových subjektů. My věříme, že Eh, rámcová pravidla Evropské eh, unie o ochraně osobních eh, údajů by se měla týkat i domácího zpracování, to znamená národního zpracování a přeshraniční výměny údajů. Měli jsme mít na stole podle mě pouze jeden návrh legislativy ochrany osobních dat s určitými sektorálními omezeními a pravidly. To se děje nyní ze v podobě stávající směrnice. Většina členských států uplatňuje stávající směrnici, včetně sektoru trestně právního. Jsou zde právě v oblasti trestně právní určité výjimky. Eh, zejména eh, země jako Dánsko, Německo, Nizozemí, kde je ta oblast eh, trestně právní a ochrany osobních údajů v nich oddělena, se tím zabývají nyní, ale máme samostatnou eh, směrnici, to znamená, členské státy musí nyní přijmout dvě za cenu eh, jedné legislativy. To podle nás přispěje k další složitosti systému a neumožní to dosáhnout eh, vysoké úrovně ochrany osobních dat ze strany občanů. Nutně transpozice směrnice v jednotlivých členských státech povede k značné fragmentaci, eh, o něž, o níž právě nebo již se právě nový rámec chce eh, vyhnout. Budeme tady mít eh, evropské evropský, um, e, e, evropskou úpravu a 27 národních úprav, což nezajistí konzistentní e, úroveň ochrany osobních údajů osob, jejichž údaje budou vyměno, vyměňovány přeshraničně. Nadále se budeme setkávat se situacemi, kdy sběr dat pro komerční účely bude také využíván orgány čennými v trestním řízení a e, stejný národní orgán bude muset nyní uplatňovat různá pravidla podle toho, zda zpracovávají e, údaje pro obecné účely anebo pro účely e, trestně právního řízení. Eh, ještě více budou dotčena práva eh, jednotlivců. Evropská unie se snaží eh, dosáhnout společného minimálního standardu ochrany základních práv lidí, kteří jsou podrobováni vyšetřování. Eh, jsou to podezřelé osoby a také osoby obviněné. Za tímto účelem byla v roce 2009 schválena cestovní mapa eh, Radou pro eh, justici a vnitro. A ochrana, respektive legislativa ochrany osobních dat, ale v této cestovní mapě není zařazena, byť by měla tvořit její stěžení část a měla by také na pomoci eh, eh, dosáhnout eh, cíle vzájemného uznání. Jak tomu tak může být, jestliže člen jestliže práva datových subjektů se tak různí země od zemi. To je další důvod pro to, aby navržená směrnice platila i na národní úrovni. A nakonec, prosím si uvědomte, že Ehm, výkon práva ehm, se netýká pouze ehm, pachatelů trestních činů, podezřelých a obviněných. Týká se také obětí a svědků a dalších osob, které se podílejí na vyšetřování a řízení. A proto občané mm, jsou v této souvislosti vystaveni mimořádnému riziku. E, takovéto zpracovávání e, obvykle e, zahrnuje i DNA a biometrické údaje, mnohdy i se v nich se v procesu odcitnou i děti anebo osoby, které jsou velmi zranitelné. Může se to týkat um, asi 15 milionů lidí ve Velké Británii odhadem a e, představuje to asi 20 populace. Proto je nezbytné, aby ustanovení navržené směrnice byly stejně tak e, silná a harmonizovaná s e, těmi, která jsou obsažena v nařízení. V současnosti to, tomu tak není a zjistila jsem, že to vlastně nikdo ani nezmínil s výjimkou kolegyně z institutu. V navržené směrnici zásady zpracovávání dat jsou méně ambiciozní, více dvojznačné a více omezené než v navrženém nařízení. Práva datového subjektu jsou výrazně slabší než v navrženém nařízení. A dále držitele dat podléhají menšímu počtu a vágnějším povinnostem. Transfery eh, práv jsou nejasné a eh, méně restriktivní, než by být měly. A dozorčí autory entity či eh, orgány mají eh, méně a slabší eh, moc. Například ono omezení účelu tam nařízení říká, že zpracování či sběr údajů by mělo být minimální. Směrnice říká nikoli nadměrné ve vztahu k účelu. Takže tato práva nejsou tak robustní eh, v eh, směrnici jako v nařízení. Eh, držitelé mohou jednat méně transparentně a pomaleji při reakci na různé žádosti. A to může samozřejmě poznamenat celé kategorie údajů, které nejsou určeny ke zveřejnění. Na rozdíl od nařízení v směrnici eh, držitele eh, nemusí dodržovat určitá pravidla a děti eh, ve směrnici zmíněné nejsou vůbec. Takže celkem za to vítáme a podporujeme eh, eh, úsilí posledních tří let ze strany evropských institucí, eh, pokud jde o přeskum legislativního rámce ochrany osobních dat s mm, cílem dosažení vyšší úrovně, ale zatím jsme toho nedosáhli. Takže my, datový subjekt, naléháme na vás, zákonodárce a volené politiky ze všech koutů Evropské unie, abyste zajistili, aby za prvé sektor ehm, ehm, trestně právního řízení ehm, musí dodržovat stejná pravidla eh, ochrany osobních dat jako soukromý sektor. Za druhé, aby pravidla platila v celé šíři i na domácí půdě a také v rámci přeshraniční výměny údajů a eh, za třetí a nakonec, aby tento eh, celý materiál byl považován za balíček a schválen v rámci jednoho procesu a aby eh, žádný z detailů nebyl zameten pod koberec. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji mnohokrát za příspěvek, který je poslední od našich panelistů. A my se nyní dostáváme k dalšímu kolu našich otázek. Není vždy jednoduché jako politik či legislativec přesně odlišit, kde končí ochrana údajů osoby a kde začíná bezpečí eh, veřejnosti či státu, takže to je opravdu otázka velice citlivá, jak daleko má zajít stát, kam až kde eh, má raději upustit od činnosti. Toto vše je v pohybu, není to jasně odlišeno. Já vás tedy prosím, účastněte se diskuze a jako první se přihlásil kolega Alvaro. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já si myslím, že taková ta linie, ehm, kde co končí a začíná, se dá popsat takto. My jsme právními státy a to by mělo tedy tento princip vést naše jednání, že si dodržujeme pořádek a právo a zákony. Já jsem byl velice rád, když jsem tady si vyschlechl projev kolegyně z institutu Maxe Planka a také eh, projev kolegy z organizace Privacy International. My se tady zabýváme tímto tématem již velice dlouho. Eh, máme zde otázku, co je tedy kompatibilní jaký má být přístup k datům. Dobře víme, že nařízení poukazuje na směrnice a je tam také e, pojem veřejného pořádku. A veřejný pořádek, e, dobře víme, že tento pojem je velice sporný, již studenti práva e, tento problém znají, do jaké míry si se má tedy vykládat, je tam obrovský manevrovací prostor a tímto způsobem je také velký manévrovací prostor pro to, co vše může spadat do oblasti působení směrnice. A já se ptám, ty závazky, které směr, eh, nařízení eh, předpokládá pro soukromé subjekty, je možné takovéto závazky, jak si uplatňovat stejným způsobem na eh, státní organizace a na státy. Já si myslím, že zásadním kritériem rozhodujícím musí být, že nesmí být přístup údajům bez nařízení soudu, že nesmí zde být přístup údajům um, u profesí, které, se kterými se projí profesní tajemství, jako jsou advokáti, faráři a tak tak dále, například lékaři, také otázka novinářů se musí dořešit. A další problematika, to jde nad rámec, co jsem nadnesl, do jaké míry zde tedy můžeme mít přesnost, jasnost údajů, do jaké míry ji můžeme zajistit, zejména ve světle um, pracovního dokumentu pana zpravodaje, protože uh, Eh, tam se hovoří o nástrojích, které jsme vytvořili pomocí Primu a tady jsou možnosti získávat či respektive transferovat kontaminované údaje z jedného členského státu do dalšího členského státu a eh, to tedy velice stěžuje eh, zacházení s takovýmito údaji. Tedy já bych si položil takovou zásadní otázku na členy našeho panelu. Jak to tedy vidíte? Je to možné to takto provést, abychom neměli přístup státních údajů bez rozhodnutí soudce, abychom tedy řekli, nebude přístup k údajům, eh, eh, co se týče profesí, které mají profesní tajemství, lékaři a tak dále? jsou veškeré povinnosti, a, které vyplývají eh, z legislativy a které se týkají soukromých objektů přenositelné na stát a jeho instituce. Děkuji Alexandrovi a jako další se hlásí o slovo. Já doufám, že to slovo správně vyslovím. Paní Baty. Děkuji mnohokrát. Ano, vyslovili jste jméno, jste i moje jméno. Správně. Chtěla jsem podotknout něco k otázce, která možná nepatří pouze do tohoto panelu, Možná to také nejvhodnější, není nejvhodnější grémium pro tuto otázku, ale mě to napadlo, když jsem eh, naslouchala projevu paní Fielderové. Ona je zástupkyní organizace Privacy International a já bych se jí ráda zeptala, jaký vztah máte k organizaci Transparency International. Toho, eh, tyto dvě organizace se zabývají tématem, které je pro občany velice důležité, jak se to sama podotkla. Často se hovoří o směrnici, ale občané jsou většinou proti, eh, bojují za své soukromí. Soukromí občanů je velice důležité. Občané mají velké obavy, které se ale týkají jejich soukromí a Tyto obavy jsou spojeny s dalšími obavami. Například je o to, že je nutná transparentnost, transparentnost ve veřejném sektoru, ve veřejné správě. A veškeré tyto oblasti se velice dobře doplňují. Ono eh, se jedná v podstatě o dvě strany stejné mince. Je třeba mít dobrou úpravu, záruky, které se týkají práva na intimitu, na soukromí, to je velice důležité. Na druhou straně je zde právo na informaci, právo na přístup k informacím, na přístup k veřejným informacím. To jsou informace, které patří občanům, ne státní správě. A právě v současné době zažíváme situaci, že důvěryhodnost ehm, veřejných zpráv veřejné zprávy a veřejné oblasti je velkým tématem a velice často se mluví o tom, že právě e, veřejná zpráva by měla pracovat otevřeně a transparentním způsobem. A všechny tyto problémy jsou propojeny i s otázkami hospodářské krize. A opravdu jde o to, e, aby se práce veřejných a státních orgánů otevřela, aby pracovali otevřeným způsobem. Ráda bych věděla, zda evropské instituce hodlají paralelně s tímto balíčkem, který bude obsazovat směrnici a nařízení, zda se hodlají paralelně věnovat ještě dalšímu balíčku, který by šel podobným směrem a který by se tedy eh, zabýval vytvořením transparentnosti ve veřejném sektoru. Děkuji, děkuji mnohokrát, pan předseda. A nyní by se ráda vyjádřila kolegyně Birgit Sipel. Prosím. Já jsem původně hovořit nechtěla, protože jsem si myslela, že bude velké množství žádostí o slovo ze strany kolegů z národních parlamentů, ale pokud mám příležitost, tak bych je ráda využila a poukázala bych na jeden aspekt, který se na první pohled zdá jako velice rozporuplný. Paní Redingová hovořila o e, pojmu building trust, tedy vybudovat důvěru. Ale právě v oblasti policejní a justiční spolupráce máme od stokholmského programu neustále eh, tuto formulaci, tedy, že máme spolupráci, která se zakládá na vzájemné důvěře. Já si tady kladu otázku, existuje již ta důvěra, nebo je třeba ji nejdříve vytvořit? Myslím si, že budování důvěry eh, se nesmí omezovat pouze na to, že občané musí důvěřovat technologiím že musí důvěřovat tomu, jak budou podniky a stát zacházet s údaji. E, občané chtějí mi také důvěru v evropský právní stát a já jsem to vědomně řekla tímto způsobem. Vědomně jsem zvolila tuto formulaci, protože občané jsou velice kritičtí, co se týče evropské úrovně. A když jde o jejich práva, tak občané nemají pochopení pro to, že jejich práva nejenom jsou podrobena různému zacházení, že dokonce v některých členských státech eh, se k ním přistupuje lepším způsobem, v některých horším způsobem. A já si myslím, že občané mají právo na ochranu svých osobních údajů. A zde je třeba eh, si tedy vyjasnit jednu věc, a totiž, že by bylo vhodné právě v oblasti spolupráce justiční a policejní mít nařízení, nařízení tak, abychom zajistili veš- ve veškerých členských zemích stejně hodnotné standardy, protože právě tyto údaje nezůstávají v oblasti a justiční spolupráce v jednotlivých státech. Já mohu jako svědek či jako oběť kdykoliv být eh, jaksi zatažen do trestně právního řízení a zde chci mít jistotu, že se s mými údaji bude zacházet rozumným způsobem a chci mít zajištěno, že mé osobní údaje, pokud jsou transferovány z jednoho státu do druhého, že bude pouze o to nutné minimum a že budou předány pouze těm úřadům, které tedy jsou činné v rámci vyšetřování a že tam zůstanou. Například, že neproniknou do médií či e, že nebudou dány k dispozici advokátům, kdyby to bylo v neprospěch mé vlastní osoby. Toto je tedy velice důležité. Ano, je třeba rozlišovat mezi národními údaji a nadnárodními údaji, tady jsme to slyšeli, ale já si myslím, že to nemůžeme takto k tomu přistoupit. Vyslechli jsme si mnohé o důležitosti eh, výměny údajů a myslím si, že bychom tedy měli ještě jednou toto promyslet, také s ohledem právě na spolupráci v justiční a policejní oblasti. A měli bychom i v této věci jasně formulovat zájmy států, nesmíme je zanedbávat. I v této oblasti je třeba zajistit ochranu údajů. Musíme být upřímní a říci právě proto, že předpokládáme a chceme mít zájemnou důvěru mezi občany a mezi úřady, musíme být upřímní a jasně si přiznat, že v rámci policejní a instituční spolupráce máme před sebou ještě velký kus práce, tak abychom v oblasti kultury zacházení s údaji měli zajištěnou stejnou míru práv, i když třeba v jednotlivých členských zemích existují různé tradice. Toto eh, má občan právo požadovat. A jak jsem již říkala, před námi je ještě mnoho práce. Děkuji. Dříve než dám slovo zpět našim panelistům, chci se zeptat, přeje si ještě někdo se vyjádřit Ehm, buď někdo z národních parlamentů, či další eh, účastníci naší schůze. Není tomu tak, takže já bych navrátil slovo našim panelistům a poprosil bych Lorda Hennyho, aby se jako první chopil slova. Myslím, že zazněla celá řada dotazů a také příspěvky ukazují, jak nesmírně složitý je tento námět. A jsou tu dvě strany. Na jedné straně tedy chránit osobní údaje člověka, jedince, a na druhé stále silnější potřeba po evropské spolupráci při e, prosazování vymáhání práva a při boji proti zločinu. To vytváří trvalé napětí, tyto dvě strany, a tomu nijak neunikneme. Nemůžeme si dovolit říci, že jedna strana musí převládnout na druhou. Připadá mi tedy, že jsme odsouzeni k tomu, abychom se pokoušeli vytvářet takové právní normy, které budou uznávat toto vzájemné napětí a budou se snažit vytvořit rovnováhu. Za druhé chci říci, že se věnujeme oblasti, která se velice rychle proměňuje a stále se proměňuje. Nikdo před 20 lety by netušil. Kam se dostaneme dnes v otáze předávání nebo přenášení údajů a komunikací? Jsem tedy úplně přesvědčen, že Evropská unie potřebuje aktualizovat dřívější legislativu z jasných důvodů. Potřebuje, aby lépe odpovídala tato legislativa stávajícím podmínkám. Nicméně také si myslím, a to možná eh, bude trochu eh, nudné. Budeme muset, totiž muset vracet eh, k těmto tématům znovu a znovu, protože ta situace se trvale mění, Mění se dosažitelnost údajů, způsob ochrany údajů a tak dále. Takže tato diskuze je nesmírně cená. A doufám, že Evropský parlament a Evropská komise a národní parlamenty zhodnotí tuto diskuzi. Prakticky velice těžko můžeme oddělovat od národních a mezinárodních údajů a také se připojí k těm, kdo mají pocit, že tento balíček návrhů určitě potřebuje nějaké přizpůsobení a doplnění, aby se zde jasně projevilo zohlednění tedy onoho napětí mezi dvěma stranami mince. Pokud tedy Evropská unie si přeje mít tuto svou úlohy, úlohu v digitálním jednotném trhu a pokud si přejeme, aby naše ekonomiky v tomto jednotném trhu zkvétaly. Děkuji a e, postupuji slovo dále podle pořadí e, paní Dianě Alonso Las e, aby reagovala na ty tři otázky týkající se transparentnosti, důvěry a, a nebo nositele eh, tajemství. Děkuji, velice mne potěšily i poznámky a projevy kolegů, zejména to, co uvedla Aga, Anna zde po levici. Ta, ano, také přesvědčila o tom, že máme se držet svého vlastního systému spíše, než byl předmětem směrnice, protože by to znamenalo nižší ochranu ale ohledně těch dotazů, které jsou velice zajímavé, pan Alvaro hovořil o mnoha věcech, já se ale zmíním jak jedné otázce. It is a fundamental issue and I believe one of... Přesnost údajů. E, právě na tom se shodnou lidé z ochrany údajů a ze e, soudnictví ano potřeby přesná, přesné údaje, aby například k soudu nebyla pozvána špatná osoba. To znamená, že státní zástupci chápou význam tohoto eh, této eh, přesnosti údajů. Eh, je to ale velice složité v mezinárodním kontextu. My například získáváme informace z mnoha různých zemí. Každopádně už máme věc, která funguje a to je e, způsob porovnování informací. A jakmile přijdeme na rozdíl mezi informacemi získanými z různých zdrojů, e, tak zahájíme postup, který je zaměřen na ověření informace. A to znamená, že každý, kdo nám poskytuje informace nebo komu my poskytujeme, e, informaci, musí být informován o možných nepřesnostech. To je právě ten eh, systém, my tedy mapujeme, odkud máme informace a komu je posíláme. A to je velice důležitá věc. Co se týče komentáře paní Sipel, ano, důvěra je skutečně zásadní věc a právě proto já říkám při každé prezentaci za Eurojust, že potřebuje zajistit, že národní vnitrostátní orgány budou věřit nám, že budou Eh, vědět, že máme dobrý systém ochrany údajů. V našem případě totiž eh, závisíme na tom, co nám přednesou jako případy eh, státní zástupci z jednotlivých členských států nebo jiné složky zabývající se vnitrostátní legislativou. Je třeba, aby ochrana údajů fungovala i na národní úrovni. My teď máme mm, rozmanitost úrovní Eh, která se týká eh, na jedné straně toho, co je na evropské úrovni těch agentur, a na druhé straně toho, co, eh, co je na národní úrovni. Některé věci by se snadno činily na národní úrovni. Je to otázka mm, smluv například. My nemůžeme předat údaje, pokud nemáme skutečné dohody, ale národní orgány někdy netrpí takovýmto věci Někdy takovou to možnost záruky může poskytnout nějaká bilaterální dohoda. To jsou tedy témata, která je třeba v širším kontextu e, probrat a nepochybně k tomu budu další dobré příležitosti. Děkuji. Děkuji a e, dávám nyní slovo panu Drevrovi a panu Omenovi. Děkuji, pane předsedo. Já mám za to, že e, zde bylo učiněno mnoho zajímavých poznámek a já se pokusím velmi stručně odpovědět na eh, některé z otázek, eh, tak jak jsem je pochopil. Hovoříme-li o přístupu eh, pro orgánů činných v trestním řízení k sou soukromým držitelům údajů, tak eh, mohu eh, ze zkušenosti říci, že náš systém je takový, že Europ, eh, Europol nemá možnost přímo se obrátit na soukromou společnost a požádat ji o údaje. Máme ale takový systém s pojistkami ochrany osobních údajů, které nám umožní, aby ty údaje, které mohou být hodnotné v potírání organizovaného zločinu a terorismu, nám poskytuje národní policie. A pak národní policie musí samozřejmě samozřejmě získat tyto údaje v souladu se zákonem, s národním zákonem, který eh, samozřejmě bude dotčen tou směrnicí, o níž hovoříme. Eh, zmínili jste také transparentnost. Když eh, přemýšlím o transparentnosti a Europolu, pak eh, je opět důležité zdůraznit možnost, eh, aby evropští občané eh, se mohli přímo obrátit na Europol, nejenom se žádostí o údaje, ale také se žádostí o přístup k údajům a dokumentům, které máme k dispozici. To znamená i z hlediska odpovědnosti, veřejné odpovědnosti, kterou neseme, se snažíme dodržovat princip transparentnosti i v rámci rámci naší policejní činnosti. E, poslední názor, který jsem slyšela, to je velmi důležité, je budování důvěry. I důvěry e, evropských občanů v činnost orgánů činných v trestním řízení a pak konkrétně e, v Europol. Jestliže členské státy anebo národní policejní orgány nevěří, že Europol je schopen zpracovávat údaje, co by určitý informační úzel a poskytovat je pak členským státům státům v souladu s přísnými pravidly, tak přestanou nám údaje poskytovat. Protože pokud nemají záruku, že ten proces je v souladu s pravidly, jimž jsme potrobeni, pak ani ty údaje nebudou relevantní pro národní orgány činné v trestních řízeních. A já se domnívám, že toto je zcela logické a proto se rozumí, že e, e, zájem orgánů činných v trestním řízení o vysoce kvalitní a přesné údaje jde ruku v ruce e, také s důvěrou e, jednotlivých subjektů e, v řádné zacházení s údají a s dodržováním ochranných opatření. Děkuji za pozornost. Děkuji. Pane předsedo, snad je jen jedna poznámka za sebe, protože já tady představuji tu operativní stránku Europolu. Rád bych se zaměřil spíše na praktické aspekty eh, provádění toho, o čem eh, diskutujeme. Začnu mm, eh, tím, co uvedla i paní Sipl, to znamená eh, různými způsoby eh, zpracování a eh, předávání údajů. To je jedna z výzev, které čelí Europol od svého vzniku. Eh, my máme svou legislativu upravující eh, přenos eh, údajů a museli jsme budovat určité povědomí mezi členskými státy. Museli jsme jim vysvětlovat, jaká kritéria pro nás platí, aby údaje, abychom údaje přijali. A to tež se týká údajů, které vracíme členským státům. Tím se dostávám k otázce po účelu zpracovávání údajů to je součástí našeho rámce. Cokoliv my přijmeme eh, na eh, soukromých informacích nebo osobních informacích a údajích, eh, to musí být relevantní z hlediska boje proti organizovanému zločinu naši inspektoři nebo inspektoři, kteří nás kontrolují, se často táží, proč máte tuto osobu eh, stále v evidenci, eh, eh, co na něm zkoumáte, jak dlouho si jej ponecháte v evidenci. A na všechny tyto otázky eh, musíme od, umět odpovědět. Dále pak harmonizace, to je též něco, oč usilujeme a e, snažíme se eh, sladit e, naše postupy e, s organizacemi, s nimiž e, spolupracujeme. Řekl bych, že tady v Evropě panuje již pochopení pro harmonizaci, protože e, e, když víte jako policejní důstojník, e, podle jakých pravidel postupovat při transferu údajů ze země do zemi a jak s nimi nimi eh, zacházet, protože my nespracováváme informace eh, jako eh, samoučel. Naším cílem je skutečně dopadnout zločince a podle toho sbíráme, zpracováváme a případně i postupujeme údaje zcela v souladu se zákonem. Děkuji. A nyní bych ještě poprosil další panelistku, prosím. Paní Elzda Büsser, mám jenom stručnou poznámku. K tomu také, co řekla pan Alvaro. Plně souhlasím s, tom, s tím omezením účelu. A vím, že už to bylo problematické v tom rámcovém rozhodnutí. Těším se na diskuzi také na půdě Rady Evropy, protože oni také to revidují. Nemyslím, že by se standardy eh, zpracování nebo ochrany údajů mm, nějak zásadně měnily. Co se týče přístupu eh, orgánů činných eh, ve vyšetřování či trestním řízení k údajům soukromých subjektů. Ano, i k tomu, co říkala pan Alman bez, přede mnou chci říci, že pokud je tu inkompatibilní účel, tak je to extrémně obtížná diskuze a je třeba tedy o tom diskutovat. Ráda bych zdůraznila. Ehm, víme, že tu je um, ohledně té po té diskuzi velké, co bylo ohledně SWIFTu a předávání údajů o zřelých z terorismu, eh, tak víme, že nedocházelo k nějakým masovým přenosům údajů. Thanks. And Anna, please. Děkuji, Anna. Uh, I just want to answer... Jenom bych ráda zodpověděla pár otázek účastníků této diskuze. První otázka, myslím, že byla o transparentnosti, to je velice důležité musím zdůraznit rozdíl mezi nařízením a směrnicí. Nařízení článek 5a hovoří o základních principech, o správném zpracování, řádném zpracování. A tam se uvádí, že údaje musí být zpracovány správným způsobem ve článku 4a Eh, směrnice se hovoří jen o správném zpracování nebo řádném zpracování, nikoli o transparentnosti. My skutečně oceňujeme, že v některých eh, případech při vymáhání práva je zapotřebí eh, mít určitá omezení, jedná se o citlivé údaje a podobně. Takže se tam dá vložit taková výjimka tam, kde je to možné, nebo tam, kde je to potřebné. Nicméně eh, transparentnost by byla zapotřebí i v této souvislosti a já s tím úplně souhlasím. Také vy jste zmiňovali důvěru. Právě proto jsem ve své prezentaci hovořila o tom, že je velmi důležité, když evropské instituce spolupracují na společné cestě k vzájemnému uznávání, aby všechno od překladů až po přístupu eh, k zákonu bylo harmonizováno, tak by mělo být samozřejmě harmonizováno i takové téma, jako je ochrany údajů. Je směšné, že to tak ještě není, protože jinak bychom měli silná opatření v jednom členské státě, slabší v jiném. Jakým způsobem budete tedy vzájemně něco uznávat? A to mě vede k závěrečnému bodu, mé odpovědi. Už jsem se o tom zmiňovala, je to ta fragmentace. Myslím, že paní eh, Lebaj a paní Redding se zmiňovali o tom, že cílem tohoto balíčku je zjednodušení a eh, předcházení fragmentace. Jak už jsem se zmínila, kromě těch 27 různých eh, způsobů nebo pravidel eh, vymáhání práva, pak to už jsou směrnice o uchovávání údajů, o zpracování údajů. Eh, jak dosáhnout zjednodušení v takovémto prostředí? Takže je zapotřebí, aby se na tom opravdu silně zapracovalo. Děkuji. Děkuji mnohokrát a to byla závěrečná slova našeho třetího bloku. Děkuji mnohokrát všem panelistům, kteří seděli zde za předsednickým stolem, za jejich výborné příspěvky k tomuto obtížnému tématu a je jistě pravdou, že se budeme v tématu muset ještě lépe zorientovat. Děkuji mnohokrát za vaše praktické vědecké úvahy a vysvětlení a vám účastníkům děkuji mnohokrát za pozornost. A tak, abychom dodrželi časový plán. Poprosil bych nyní kolegyni Nadiu Hirsch a kolegu Šona Kellyho, aby převzali předsednictví čtvrtého bloku. Za tři, čtyři minuty budeme tedy pokračovat s čtvrtým blokem. Děkuji vám mnohokrát.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 nicht mein Stil normalerweise. Uh, Vážené poslankyně, poslanci z Evropského parlamentu i z národních parlamentů, čeká nás poslední část dnešního velice zajímavého slyšení. Já vám děkuji za trpělivost a doufám, že se nám podrží dodržet náš čas. Od té doby, co jsem přišel do parlamentu před třemi roky, mám poprvé v ruce tuto věc, kladívko a, a budu to skutečně efektivně používat. Je mi tím potěšením, že jsem zpravodajem výboru ITRE pro tento velice důležitý návrh legislativní eh, se 120 takzvanými lobbysty jsem se sešel, kteří vyslovili různé starosti, obavy a myšlenky ohledně tohoto návrhu. Obecně eh, tento návrh je hm, vítán a doufáme, že nakonec to vzejde dobrý kus legislativy. My se budeme zabývat eh, eh, souhlasem, explicitním souhlasem občanů. Budeme se zabývat přenosem údajů, otázkou DPO různými eh, spornými eh, otázkami a eh, porušením poskytování zpráv a notifikace. Naším dnešním tématem na odpoledne, na tuto část odpoledne je téma zpracovatelů a zprávců údajů v soukromém sektoru. To je velice důležité téma. Velice často se hovoří o o, o tom, že zapotřebí jasně stanovit primární zodpovědnost eh, eh, poskytovatele. Pokud si koupíte auto a to se rozbije, tak eh, si tak nežádáte o odškodnění od výrobce toho auta, ale od firmy, která vám to auto prodala. To znamená, že ti, kdo kontrolují údaje, také musí mít zodpovědnost za to, jak jsou ty údaje zpracovávány, co se s nimi děje. V mnoha ohledech, když použiju opět ten příklad auta, je to jako éra automobilů, kdy bylo zapotřebí stanovit eh, nějaké pravidla silničního provozu, aby vše na silnicích fungovalo. A na základě vašeho feedbacku a toho, co těch odpovědí a myšlenek, které posíláte k tomuto tématu, tak doufejme, že v roce 2014 budeme mít nařízení, které skutečně eh, se osvědčí v průběhu eh, doby a bude takovým, eh, bude takovým pravidly provozu. Máme zde kolegy, především si představit kolegyni Nadiu Hirš, která bude moderovat společně se mnou. Mm, Děkuji mnohokrát, jsem velice potěšena, že zde nyní zastupují výbor pro zaměstnanost. Já jsem navrhovatelskou stanoviska výboru pro zaměstnanost a zabývám se tedy ochranou údajů v této oblasti. Je to obsaženo zejména v článku 82. V posledních měsících jsme vedli řadu rozhovorů se zástupci podniků a rovněž eh, odborových svazů. A nejdříve nebylo téma ochrany údajů přímo ve středu pozornosti při našich rozhovorech. Ale Potom, jak si se situace se obrátila a objevili jsme, že do této směrnice spadají opravdu jisté problematické oblasti, které se nás týkají. Největším problémem je to, že Ochrana údajů zaměstnanců v členských státech je velice různá v jednotlivých tedy členských státech, různě se k ní přistupuje a Dobře, vím, že před deseti lety došlo k jistému pokusu ze strany komise v této oblasti, ale tento pokus bohužel ztroskotal, protože eh, bylo velice obtížné nalézt společnou linii. Přesto jsme se shodli na tom, že ochrana údajů zaměstnanců je velice důležitá, zejména v kontextu toho, že během posledních let a měsíců eh, dochází opakovaně k tomu, že právě osobní údaje zaměstnanců byly zneužity, že byla například eh, se sbírána data, která neměla být vůbec eh, uložena a schromážděna. Takže z tohoto důvodu jsme se rozhodli, eh, že my jakožto výbor pro zaměstnanost se soustředíme právě na článek 82 a budeme si přát tyto aspekty do něj vnést. A chceme jít tím směrem, že jistě samozřejmě chceme v plné míře zachovat samostatnost členských států, ale na druhé straně si myslím, že je nutné, abychom měli jisté minimální standardy, které tam budou uvedeny a e, které prostě budou muset členské státy zavést do své úpravy. Například to, že zaměstnanec má právo na to se informovat u zaměstnavatele o tom, jaké údaje zaměstnavatel o něm schraňuje, schromažďuje a ukládá, či dokonce poskytuje třetím osobám. Dále třeba vyjasnit, do jaké míry údaje které jsou vkládány do telekomunikačních systémů, jak to s ním bude vypadat, jak bude eh, například dořešena otázka e-mailu na pracovišti, či například prostorů, neveřejných prostorů v nějakém podniku, které jsou například určeny pro soukromý život, například prostory pro převlékání, aby tam nedocházelo k um, videozáznamům a tak dále. A to si myslím právě ty problémy, které bychom měli um, upravit na evropské úrovni a převzít je do našich, standardů. Další věc. Ochránce údajů, pokud takový ta osoba v podniku existuje, musí eh, mít eh, být podléhat obzvláštní ochraně. A možná jedna z největších výzev je oblast nerovnováhy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Toto je třeba dořešit a správně respektovat. Jsou to tedy dvě, eh, dva různě silní partneři. A mm, tento aspekt se nám právě jak si objevil v našich rozhovorech, jak se zaměstnanci, tak se zaměstnavateli. A dochází k tomu, že například zaměstnavatel eh, poskytuje zaměstnancům nějaké dodatečné nabídky, které se například týkají penze či zdravotnictví a tady jde o to, aby zaměstnanec s tím mohl souhlasit, dát svůj souhlas, pokud je to tedy ku jeho prospěchu, abychom tady měli jakýsi systém, eh, princip prospěšnosti pro zaměstnance. Uh, a další věc, to je také velká výzva, je tedy třeba, abychom nalezli správné řešení pro článek 82. Já se těším na dnešní diskuzi s panelem a s našimi panelisty a předala bych slovo kolegovi z německého Bundestagu, který stojí, sedí po mé levici, je to pan Stefan Mayer z výboru pro vnitřní záležitosti. Tímto mu tedy dávám slovo. Prosím. Vážená paní předsedkyně, vážená paní, paní kolegyně Hirš, milé kolegyně, kolegové, dámy a pánové, Předně chci srdečně poděkovat za příležitost spolu s vámi eh, tento ctižádostivý eh, cíl plné harmonizace evropského práva prodiskutovat. Stěžení oblasti eh, tohoto návrhu komise již byly předmětem jednání. Je to něco, co je i v Německu součástí politické i ehm, ehm, ekonomické diskuse v spolkové radě i ehm, spolkovém sněmu. V mnoha ohledech to ale už není stát, kdo sbírá osobní údaje, ale eh, je to eh, spíše hospodářský sektor a je zde nutno právě onen eh, harmonizovat. A tudíž ehm, vyvstává otázka po jakési červené niti, jakési hlavní linii, která bude jednak hájit Eh, práva eh, občanů a občanek a jednak zajistí eh, potřebu podniků, protože ochrana osobních dat není v chartě základních práv izolována. Souvisí s tím samozřejmě i podnikatelská svoboda, článek 16.17 předkládanému návrhu komise se tady daří vyrovnat Eh, tyto eh, zájmy, ale nedostatečně. Eh, mnohé otázky se řeší pouze z pohledu spotřebitele. To možná je v tom či onom případě sediska hlediska obtíží podniků vhodné, ale pokud jsem já například eh, navržené úpravy Privacy by Design and Privacy eh, by Default četl, tak eh, je považuji za velmi důležité, zejména při vytváření elektronických služeb v internetu. Ale v návrhu převažují pravidla zatěžující podniky. Cíl, který si vytkla komise, a sice snížit míru byrokracie a snížit také nákladu hospodářského sektoru, se myslím, nedosáhlo. A tudíž stávající informační povinnosti se snižují současně ale a zejména články 14 a 15 a pak eh, eh, 32 ukládají eh, nové dokumentační a administrativní povinnosti. Navíc je i nadále nejasné, které informační povinnosti eh, mm, eh, přísluší podnikům. Z mého uhlu pohledu věci, které již odpovídají obecné znalosti, by neměly podléhat informační povinnosti podniků. Dovolte, abych to ilustroval na konkrétním příkladě. Na základě širokého pole působnosti a rozsahu stávají stávajících předpisů eh, by přenos informací eh, z vizitek do elektronické databázy byl eh, skutečně postup, který, eh, který eh, podléhá souhlasu, respektive informační povinnosti. A to považuji za zcela zbytečné. Vedlo by to k výraznému nárůstu nákladů, který v konečném důsledku dopadne na uživatele. Navíc k tomu přistupuje i fakt, že mnohé předpisy mohou být dodržovány i musí být dodržovány střední podniky, ale malé a středně velké podniky budou eh, stěží eh, moci eh, získat zevrubné informace o postupu při porušení osobních, osobní, ochrany osobních dat během 24 hodin. V Německu na tomto místě místě se hranice deseti zaměstnanců eh, v podniku osvědčila pro zavedení povinnosti, eh, ohlašovací povinnosti mm, používání osobních údajů. Je nutno eh, odstupňovat objem osobní, požadovaných osobních údajů a velikost podniku. To by mělo korelovat. I když ta zásada jednoho kontaktního místa se těší širokému souhlasu, jednotný evropský rámec by měl zohledňovat i eh, potřeby malých a středně velkých podniků. Eh, dále bych eh, se chtěl dotknout ještě možných důsledků nařízení o ochraně osobních dat na zaměstnance. Myslím, že i tady přestřelilo nařízení cíl. V Německu již dlouhá léta se osvědčila, si osvědčili úpravy v podnicích o ochraně osobních práv. Všichni, všichni zúčastnění přispívají přizpůsobují eh, eh, své konání eh, těmto předpisům a také podnikové dohody pomáhají předcházet eh, přehmatům ze strany zaměstnanců eh, zaměstnavatelů a eh, tím představují velmi vysokou míru ochrany. Tento proces dávání a braní je ale ohrožen návrhem komise, protože ten v článku 6 odstavce 1b a c počítá s tím, že zpracování osobních údajů za účelem naplnění musí být za účelem naplnění dohody nebo smlouvy Eh, kolektivní eh, eh, dohody mezi kolektivními partnery v Německu nebo v jiných zemích by se staly tím bezpředmětné a nebyly by již pádnou základnou pro ochranu osobních dat. Je nutno tudíž zajistit, aby i na příště kolektivní dohody a podnikové dohody představovaly právoplatnou základnu pro zpracovávání osobních dat. I odpadnutí souhlasu v článku 7 odstavci 4 v spojení s úvodním ustanovením ustanovením 34 eh, představuje krok zpět od stávající úrovně ochrany osobních údajů podle mého názoru. Eh, samozřejmě, že si uvědomují, že mnozí eh, toto odpadnutí souhlasu nebo vyškrtnutí souhlasu přivítali. Já to považuji za nesprávné, protože teprve nyní možnost souhlasu přichází v úvahu pouze tehdy, když s tím spojené zpracování osobních dat bude ku prospěchu zaměstnance či zaměstnance zaměstnankyně, anebo eh, případně mm, to souvisí eh, s určitými nabídkami zdravotní péče eh, a tak dále, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci. Eh, ale eh, v navrhovaném případě by to vše muselo být upraveno samostatně a eh, to není velmi praktické. Proto ten souhlas by nadále mm, měl zůstat přípustný. Určité kritické oblasti aplikace lze ale z toho výmout dodatečně. Ehm, zároveň bych chtěl Eh, zaujmout pozici k eh, postupu koherence. Podle mého názoru asi 50 eh, kontakt, kontaktních míst představuje překročení článku 290 smlouvy článku 239 až 290 hm, hovoří, že není nutno se eh, odvolávat na odvozenou právní základnu, ale návrh eh, tady eh, stanovuje nejenom konkretizaci, ale také pravomoc komise, aby ehm, ten obsah úpravy naplnila samostatně. Tím množství norem, které je nutno dozorovat, může vytvořit sama a to vyvolává určité ústavně právní pochybnosti. Počet delegovaných právních aktů tudíž musí být výrazně snížen a intenzivně bychom se tomu měli věnovat pracovat v nadcházejících měsících a týdnech, abychom eh, tyto mezery naplnili i z hlediska hmotného práva. Také eh, řízení o koherenci je nutno z ústavně právních důvodů odmítnout. Komise eh, může uplatňovat vlastní právní předpisy v tomto ohledu. Eh, samostatný opravný prostředek eh, národní orgán proti takovémuto rozhodnutí nemá. Komise tímto řízením získá rozsáhlé pravomoci až na úroveň národní a tím eh, postup porušuje jak nezávislost dozorčích orgánů, článek 67 a také princip demokracie zakotvený v článku 20 ústavy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 již eh, eh, nepodléhaly tyto orgány demokratické odpovědnosti. Dámy a pánové, eh, v rámci diskusí v Německu je v popředí provádění a praktičnost nařízení. Závěrem bych se chtěl zmínit ještě o tom, že ten záměr zavedení hromadných žalob v návrhu zamítám. Můj závěr je ten, že je zapotřebí zapotřebí ještě vést intenzivní eh, debatu eh, na úrovni členských států i v Evropském parlamentu, protože je zde celá řada stěžejních bodů, které nejsou vyjasněné a tudíž eh, není radno se ukvapovat. Těším se, dámy a pánové, na další zajímavou diskusi a děkuji vám za pozornost. Děkuji vám pane Majere, za to, že jste ehm, zachoval svůj eh, čas řečnický, třeba, že tlumočníci měli poněkud potíže vaše tempo usledovat. Nicméně je to velice chvalihodné úsilí udržet takto řečnický čas. Eh, nyní ehm, zde máme dámu, která má mužské jméno, Erika Mann. Eh, generální ředitelku z Facebooku. Já jí předávám slovo. Thank you so much for your... Děkuji vám za laskavý úvod a také za pozvání Facebooku na dnešní diskuzi. Eh, vážené dámy, pánové, vážené poslankyně a poslanci Evropského národních parlamentů, předtím, než budeme hovořit o konkrétních otázkách, jednotlivých dotazníků bych ráda uvedla, že eh, tento návrh směrnice a nařízení má potenciál posílit inovace a také současně poskytnout větší transparentnost lidem a větší kontrolu toho, co se děje na internetu. Facebook je přesvědčen, že je možné mít eh, eh, patřičnou ochranu osobních údajů. Jsou to hlavní principy, které se týkají našeho eh, programu, to je transparentnost, eh, zodpovědnost a správné zpracování. A toto všechno se objevuje v určitém místě eh, směrnic. Vy jste se zmiňovali o tom, že pro kontrolory by, zejména v malých a středních podnicích, by se měla, měla snižovat administrativní zátěž a operativní zátěž. Uh, Každý podnik, který má na 250 zaměstnanců, který pravidelně a systematicky monitoruje své uživatele, musí eh, udržovat dokumentaci o zpracovávaných informacích a, a svou zodpovědnost, což je velice náročné a finančně náročné pro podniky, včetně malých a středních podniků. To je opravdu břemeno pro všechny podniky. Facebook chápe ty obtíže, o kterých hovoří Evropská komise a pravděpodobně také Evropský parlament ohledně toho, jak na jedné straně posílit eh, růst a na druhé straně zachovat vysokou úroveň ochrany. Ale ten návrh na řízení eh, na jedné straně chce mm, chránit eh, údaje, ale eh, my jsme nyní pouze na začátku eh, rozvoje mnoha technologií, mnoho aspektů se ještě stále rozvíjí a proto je třeba zajistit, že tato nová legislativa nebude zbytečně zanášet břemena eh, na jakékoliv, nebo jakýmkoliv podnikům, ať už malým či velkým v roce 2010 bylo řečeno, jak důležité, důležité pro evropské hospodářství je mít eh, digitální ekonomiku. Členské státy, Evropská komise vyjádřit důvěru v digitální hospodářství, eh, která může vytvářet sociální inkluzi a růst. Některé z nejúspěšnějších internetových společností jsou dnes eh, evropské. Ze Eh, Švédska, Skype z Lucemburku, mnoha dalších. Eh, mohla bych je dlouho jmenovat. Jedná se o malé a střední podniky, eh, které jsou páteří této digitální ekonomiky. A Facebook má to štěstí, že spolupracuje s mnoha Eh, těm, z těchto podniků. My máme optimistický výhled na kreativitu v Evropě a jsme hrdí na náš příspěvek k růstu prostřednictvím facebookové platformy, eh, kterou využívají lidé po celém světě. Nezávislá studie Deloitu v lednu 2012 odhadla, že hrubý mm, výnos eh, v Evropě z Facebooku je 32 miliard eur konvertováno do ekonomického impaktu. To je 15,3 eh, miliard. 332 eh, tisíce pracovních míst eh, v Evropské unii, v těch 17 členských státech. Teď další otázky. Jak by měl fungovat ten systém jednotného kontaktního místa? Jak zajistit, že rozhodnutí budou plně proveditelná v členských státech? kde tedy mají eh, bydliště eh, datové subjekty. Toto jednoté kontaktní místo by přineslo větší harmonizaci legislativy a zejména to vytváří eh, větší právní harmonii v jednotlivých vnitrostátních systémech. Často dochází k rozdílům na úrovni ochrany na národní, úrovni ochrany na národním poli a na evropském poli. Nyní bych se chtěla vrátit k tomu, co už jsem zmiňovala hodně malých a středních podniků a digitálního sektoru hospodářství. Digitální jednotný trh bude klíčový pro znovu posílení, znovu nastartování evropské ekonomiky. A, e, ta čísla, která jsem zmiňovala o Deloitu, Chtěla bych uvést ještě další od evropských, eh, centra evropských politik, které zjistilo například, že integrovaný jednotný trh EU by přinesl narůst HDP o zhruba 4%, což je zhruba 500 miliard eur v období deseti let. Samozřejmě musíme dávat eh, trochu eh, pozor na to, jakým způsobem se bude vyvíjet evropská ekonomika, jak globální trh se bude vyvíjet, takže ta čísla se nemohou brát úplně přesně, ale stejně to jsou zajímavá čísla. Ten, toto jednotné kontaktní místo může tedy prospět eh, malým středním podnikům a může napomáhat posílení ekonomiky. Stávající fragmentace a finančně náročné administrativní břemeno tomuto brání. Paní komisařka Redingová hovoří o 2,3 miliardách eh, euro ročně. Také je tu potenciál vytvoření velkých iniciativ pro mezinárodní společnosti, pro investice do evropského prostředí. To znamená, že evropští občané uvidí větší zájem o Evropskou unii, větší růst. Je důležité, aby to mm, jednotné kontaktní místo skutečně fungovalo. To je možné tehdy, když národní ochránci údajů a takzvané tedy eh, dohležitelské orgány, eh, které Eh, se vztahují k té hlavní provozovně eh, poskytovatelů, budou společně dobře spolupracovat a budou dobře nadefinovány. Je tu celá řada článků v návrhu nařízení, které mohou toto eh, <clears throat> podkopat nebo mohou vést k řešením ad hoc a tím vytvořit právní nejistotu pro podniky, nejasnou linii zodpovědnosti pro občany. Takže je velice důležité, aby se parlamenty na toto podívali, aby zajistili, že tento mechanismus bude konzistentní, že přijdou ještě některá doporučení. Ohledně Facebooku, my jsme od roku 2010 fungovali tedy v Irsku, fungujeme v Irsku. Uh, upravuje nás tedy Komise Irská pro ochranu údajů jsme ochotni plnit veškeré naše povinnosti a činíme to, povinnosti ohledně ochrany osobních údajů. Samozřejmě, že to děláme v úzké spolupráci, když je to možné, s irským orgánem pro ochranu oso- osobních údajů Facebook nedávno byl auditován velice detailně eh, irským orgánem pro ochranu osobních údajů. Tento audit, jenom abych vám dala představu o tom, tři měsíce byl přísně eh, analyzováno to, co děláme nejen, že tedy výsledkem je, že ne, že plníme e, zákony irské, ale také principy platné v EU. E, vítáme toto potvrzení od irského orgánu pro ochranu osobních údajů. V září bylo uveřejněno toto, že Facebook ukázal tedy jasné, e, jasný závazek a snahu plnit své zodpovědnosti a závazky. Eh, tam, kde Irové mm, navrhli změnu, tak eh, tam ještě máme několik týdnů na změny. Eh, ještě tedy nejsme u konce lhůt, do kterých máme případně doporučené změny provést. Na závěr bych ještě se chtěla zmínit o tom, jak zajistit, aby budoucí legislativa brala v úvahu možný technologický vývoj. Ano, privacy by design a eh, privacy eh, by default jsou jasnými pojmy, které by zde měly být zmíněny. My jsme jako Facebook pro privacy by design eh, při budování našich služeb. Privacy by design Řečnice se omlouvá, privacy by default nebere dostatečně v úvahu určité funkce sociálních sítí, kde se lidé zapíšou, aby sdíleli něco s ostatními. Spojovat se a sdílet něco s ostatními je určitý proju, produkt. Právě proto mnozí lidé přichází na Facebook, aby se mohli tedy sdílet a kontaktovat, ale uživatelé by měli mít kontrolu nad tím, jakým způsobem se chtějí sdílet a kontaktovat. Právě proto se vytvořily naše stránky tak, aby lidé měli kontrolu nad tím, že jakákoliv část obsahu, kterou navěsí na, na Facebook, je jimi kontrolována a ví se, kdo ji sdílí. K tomu slouží několik velice jednoduchých nástrojů pro každého uživatele, který jasně může vidět, aby bylo jasně vidět, co bylo tedy předloženo na Facebook, co bylo downloadováno. Každý si tedy může e, změnit své nastavení nebo e, to publikum, se kterým se e, stýká či dělí. Facebook je také přesvědčen o tom, že lidé by měli mít pravomoc rozhodovat si, Ehm, eh, rozhodovat si o možných krocích, takže hned poprvé podle nás, co uživatel se na stránky, mělo by se mu otevřít dialogové okno, eh, které umožní člověku se rozhodnout, co si skutečně přeje, aby si mohl nastavit své nastavení do budoucnosti. Pro nás je také velice důležité to, že eh, nastavení by mělo odpovídat věku. Ano, pro, pro nezletilé Eh, tu jsou samozřejmě omezení, eh, je ještě patřičně snížená jejich vizibilita, nejsou tedy viditelné veřejně, eh, nejsou ehm, do 18 let vyhledatelní nebo dohledatelní ehm, browsery. Internet má být lepším místem pro děti. A o to usilujeme ve spolupráci s, eh, s tímto průmyslem digitálním. Toto je podporáno Evropskou komisí. A podporujeme tedy princip privacy by design, tedy po informovaném souhlasu. A Chceme zajistit vysokou úroveň ochrany pro uživatele. Facebook vítá technologicky neutrální přístup, který je zakotven v návrhu legislativy ze strany komise. A to proto, že bude umožněn další technologický rozvoj, bude zajištěno, že nové služby a produkty eh, budou zohledněny a eh, že bude na ně možno vstáhnout tyto prvky ochrany údajů. Děkuji, Eriko, za váš příspěvek. Nyní je pro mne potěšením vám představit našeho dalšího řečníka, pana Alexandra Dixe, německého komisaře pro ochranu údajů a svobodu informací z Berlínu, z Berlína. Děkuji vám za to, že jste mezi nás přišel. Předávám vám slovo. Děkuji vám, paní Hirše, za eh, laskavé eh, představení. Je pro mě privilegium eh, promluvit před členy Evropského parlamentu a národních parlamentů. Mám deset bodů a pak jednu závěrečnou poznámku. Za prvé, návrh komise obecného nařízení usiluje o harmonizovanou vysokou úroveň ochrany osobních dat napříč Evropskou unii. To samozřejmě vítáme a panuje zde shoda. Nic Nicméně jak již eh, konstatuje eh, v úvodním ustanovení 10 eh, směrnice 95 lomeno 65, nesmí to vyústit ve snížení úrovně ochrany na národní úrovni a to tež by mělo platit pro harmonizaci sankcí eh, nařízením. A to by mělo být výslovně eh, konstatováno v textu nařízení. Abych uvedl příklad, který zde již eh, zazněl z úst předchozích řečníků. Myslím, že více pružnosti je zapotřebí na straně členských států, zejména v odvětví zaměstnanosti, nejenom, ale zejména v odvětví zaměstnanosti. Článek 82 návrhu nařízení je po mém soudu příliš úzký a příliš vágní. Konstatuje, že členské státy státy mají obci eh, přijímat eh, legislativu pouze eh, v této oblasti, pouze ve rozsahu tohoto nařízení. Ale my máme zákony v Německu a také mm, kolektivní smlouvy, které stanovují podmínky, pracovní podmínky pro zaměstnance a uchazeče o práci nad rámec nařízení. Je tam upravená ochrana osobních údajů. A nyní je otázkou, zdali tato úprava zůstane v platnosti po přijetí eh, eh, nové evropské legislativy. Eh, neměli bychom usilovat o snížení Prahu ochrany, ale naopak o zdokonalení ochrany. A souhlasím s Nadějou, že minimální standard ochrany by měl být hlavní poselství článku 82, čemuž ale v současnosti tak není. A to je nutno vyjasnit. Druhý bod se týká zvláštních ustanovení vybavení pro malá a středně velká, eh, velké podniky. Chápu komisi, proč eh, to chce učinit, speciální ustanovení pro tyto malé středně velké podniky, ale zdá se mi, že počet a rozsah výjimek pro malé a středně velké podniky je příliš velký. Abych uvedl praktický eh, příklad. Je to ochrana dětí. Jestliže se shodneme na tom, že by měli, měla platovat zvláštní ustanovení pro zpracování osobních údajů eh, dětí, tak nevidím, proč by pro malé a středně velké podniky měly platit speciální opatření ehm, Eh, ohledně toho, zdali eh, mají získat například eh, ověřitelný souhlas a tak dále. A ten práh 250 zaměstnanců pro dezignování pověřence pro ochranu osobních dat mi připadá zcela iracionální. Vedlo by to mm, k tomu, že například podnik, který produkuje ocel a zaměstnává 250 dělníků, tak by měla dva lidi, kteří se zabývají ehm, administrativou a měli by ještě mít jednoho, který se stará o ochranu osobních dat. Ale jiná firma, která se například zabývá vývojem softwaru eh, a má pět zaměstnanců, by eh, nemusela mít pověřence pro eh, osobní, ochranu osobních dat návrh nařízení v článku 25 poučený SWIFTem zavedl termín společného držitelství údajů, ale další články smazávají jaksi nebo odpovědnosti držitele a v článku 22 a v článku 28 eh, se hovoří o dokumentaci pro procesy a také pro držitele. A to pro všechny procesy pod odpovědností nebo v odpovědnosti kontro, pardon, držitele. Držitel má pardon, tyto procesy eh, jsou vlastně povinnostmi držitele. Dalo by se to eh, eh, označit jako ledabilé formulace, protože potřebujeme, aby odpovědnost nevyprchala v propojení mezi kontextem a procesy, například cloud computing. Další bod přímý marketing. Já se domnívám, že ten by měl vycházet z neformálního souhlasu. jakékoliv další zpracování osobních eh, údajů eh, podle článku 6 nařízení. A tudíž bych navrhoval eh, vyškrtnout také článek 19 a úvodní ustanovení 57. To by také omezilo profilování efektivněji a výrazněji. Pátý bod. Právo na pseudimizaci svých údajů. Profesor Hornung to dnes již uvedl. To by mělo být zavedeno do nařízení jako důležitý nástroj Privacy eh, by Design. Šestý bod. Vztah mezi nařízením a směrnicí Evropské unie o soukromí musí být objasněno. Článek 69 eh, klade více otázek než odpovědí. Je tam nedostatečné rozlišení mezi obecným rámcem a eh, sekundárními právními předpisy o ochraně osobních dat. Je pozoruhodné, že některá ustanovení o návrhu, pardon, návrhu nařízení se týkají přímo internetových problémů, zatímco na, na druhé straně směrnice o soukromí EU Eh, to velmi eh, nejasně upravuje a zajisté je zapotřebí to lépe buď integrovat pro oblast elektronické komunikace, což je olbřímý úkol, anebo eh, nalézt jasnější ustanovení o vymezení těchto aspektů. Další bod, a to již zmínila španělská delegátka, vztah mezi nařízením a směrnicí na straně jedné a stávající Eh, pardon, a eh, eh, legislativou o eh, svobodě informací. Na straně druhé je nutno vyjasnit. Zatím je to učiněno pouze eh, v úvodním ustanovení, ale já bych upřednostnil eh, jasné ustanovení obecného rázu přímo v textu nařízení i směrnice. A to se netýká pouze veřejného, ale i soukromého sektoru, kde čím dál tím více členských států požadují transparentnost a snadný přístup k informacím. Zaslechl jsem, že existuje v obě běhu jakýsi finský návrh, který by připadal v úvahu a eh, mohl vyjasnit věci. Velmi to podporuji. Další osmý bod. Evropská komise, jak již zaznělo, eh, si osobuje dominantní roli v eh, tomto návrhu nařízení. Je fakt, že mm, komise do její příslušnosti patří celá řada delegovaných aktů, ale já se domnívám, že zásadní prvky by měly být mm, rozhodnuty evropským zákonodárcem a nikoli nikoli pouze komisí a dále také E, článek, e, respektive pracovní skupina e, článku 21 právě schválila nový rozsáhlý pracovní dokument, který analyzuje ustanovení upravující um, delegované akty nebo akty s přenesenou pravomocí a předkládají se tam návrhy, jak to řešit. Odkazují vás tedy na tento dokument. Role komise v rámci mechanismu konzistence není v souladu s judikaturou Evropského soudního dvora o nezávislosti činnosti eh, dozorčích orgánů. Devátý bod se eh, týká eh, ustanovení o jednom kontaktním místě. Já se domnívám, že tato filozofie jednoho kontaktního místa je proveditelná pouze tehdy, když e, toto kontaktní místo bude působit jako takové referenční e, nebo e, vůdčí orgán a pak členské státy, orgány v členských státech budou informovat tuto referenční organizaci o neharmonizovaných národních právních předpisech předpisech, protože tento evropský eh, návrh nařízení nedosáhne stoprocentní harmonizace. Vždy budou určité oblasti, jako například hospodářská soutěž, sociální věci, zaměstnanost, které budou mít specifická pravidla a národní orgány pro ochranu osobních údajů by měly mít možnost eh, informovat o tom to jedno kontaktní místo. Eh, dále pak Článek 34 o předchozí autorizaci a konzultaci pravděpodobně by vedl k určitému úzkému profilu v rámci národních orgánů na ochranu osobních údajů, protože mají nedostatek zdrojů již nyní v mnoha členských zemích a Eh, ta situace eh, se zhorší, eh, když článek 34 bude schválen bez změn. Rovněž nejsem přesvědčen, že nápad vybavit tento, mm, pardon, vybavit datové subjekty opravnými prostředky tak, aby mohli žalovat eh, dozorčí orgány eh, druhé země, myslím, není dobré řešení. Spíš bych podpořil ony certifikáty a pečetě, tedy článek 39 v tomto ohledu určitě vede ke zlepšení. Konečná poznámka. Byť návrh řízení je technologicky neutrální, podporují návrh předložen eh, panem Spirosem Dimitrisem, totiž že Evropský parlament a zákonodárce by měl vážně zvážit zvážit eh, možnost doložky sunset, protože to nařízení nezůstane bez změn dalších 20-30 let. Je dobrý důvod zvážit nejenom evaluaci, ale také doložku sunset. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám mnohokrát, Alexandre. Eh, Viděl jsem eh, vás, eh, Riko, když jste hovořila, tak vám svítilo slunce do tváře, když jste mluvila o Facebooku, zatímco teď eh, jsme stáhli tedy rolety. Jako další bude hovořit Armin Dutin za Evropský hospodářský a sociální výbor a předávám vám slovo. Yes, thank you very much. Uh, I will speak in German. Děkuji, budu mluvit německy. Připravili jsem si několik prezentací na průsvědkách, omlouvám se, máme málo času. Eh, a nevyšlo mi to eh, anglicky z nedostatku času, původně jsem napsal německy, takže budu pokračovat v Němčině. Děkuji mnohokrát za pozvání. Budu hovořit z pohledu Evropského hospodářského a sociálního výboru, kde jsem členem studijní skupiny pro toto nařízení. Náš výbor eh, nebyl vyžádán o stanovisko ke směrnici, proto k tomu také nebyla studijní skupina. Hovořím ale zejména z pohledu zaměstnanců. Mnoho z bodů, které budu zmiňovat, eh, na těchto bodech se tedy dohodl i Evropský hospodářský a sociální výbor a já to potom ještě v detailu dovysvětlím. Doufám, že bude vše fungovat, že bude fungovat technika. Mnohé z bodů bylo již zmíněno různými předřečníky, zejména panem Dixem, ale my jsme se na tom nedomlouvali, o čem budeme hovořit. Ale jedna věc ještě nebyla zmíněna, alespoň ne v plné jasnosti. Z pohledu zaměst zaměstnanců si myslíme, že téma ochrany údajů musí mít jasnou přednost před dalšími věcmi, zejména před svobodami na jednotném trhu. Je mi jasné, že ve směrnici z roku 95 jsou obsaženy jaksi dva aspekty vedle sebe na stejné úrovni, ale eh, kam by nás to dovedlo? v oblasti ochrany údajů, když bychom již od počátku vycházeli z takovéhoto vyváženého poměru. V Německu tento poměr ustavil Německý ústavní soud ve svém rozsudku o sčítání obyvatelstva zcela jasně. Tam bylo určeno, že je zde právo na informační sebeurčení. To znamená, že ochrana údajů v Německu, já z Německa pocházím, má velice vysoké postavení. A Evropský hospodářský sociální výbor se eh, dohodl ve svém stanovisku na tom, že třeba, aby zde bylo tedy právo eh, ve smyslu článku 8 listiny základních práv a článku 16 eh, smlouvy o fungování Evropské unie, aby tedy základní práva omezovala svobody jednotného trhu a ne, aby tomu bylo naopak. My z hlediska zaměstnanců a je to také, dohodli jsme se na tom z hlediska Německého odborového svazu a já tedy pracuji pro odborový svaz Verdi, který je eh, spolu zastoupen v Konfederaci odborových svazů, my velice silně kritizujeme, že zde byla zvolena forma nařízení. To nekritizujeme jaksi eh, z principiálního hlediska, ale z hlediska dopadů. Pan Majer například jmenoval již několik zásadních bodů dopadů, také pan Dix. Je zde řada aspektů, kde je třeba vyjasnit, zda jisté úpravy, které jsou možné na národní úrovni, budou možné i nadále po nařízení. Zejména je zde tedy ústřední úloha, kterou bude sehrávat článek 82. Dosud jsme toho názoru, že návrh Evropské unie v zásadě, tedy nepromiňte návrh Evropské komise, v zásadě tedy eh, nebude umožňovat mož, jak si navýšit úroveň ochrany. A pak je zde problém, na jaký soud se potom budou osoby obracet, pokud tedy dojde ke schválení nařízení, které bude pevně stanovat míru ochrany. Bude to potom Evropský soudní dvůr, nebo bude možné i nadále se obrátit na národní ústavní soudy. Jak již jsem řekl, německý ústavní soud eh, ustavil velice vysoké požadavky na ochranu údajů. Proto by bylo vhodnější zvolit na místo nařízení formu směrnice, která by upravovala obraz ochrany údajů. Tedy, abychom v konečném důsledku měli balíček dvou směrnic a ne balíček směrnice a nařízení. Při nejmenším, kdy pokud toto by nebylo možné, pokud by evropský legislativec nemohl, tak to rozhodnou, je to tedy na něm, jak se k tomu postaví. Přinejmenším je velmi problematické, že v článku 82 je jasně formulováno v hranicích nařízení, jak o tom podobně eh, mluvil pan Dix. Znamená to tedy, tady chci říct, že Evropský hospodářský a sociální výbor tady navrhuje, abychom místo toho řekli, měli tam formulaci na základě nařízení. Abychom tedy mohli, měli tu možnost překročit tu minimální míru ochrany, zlepšit pravidla. Pak je zde důležité, abychom měli doložky pro eh, úpravu členských států tam, kde návrh nařízení pracuje s generálními doložkami, například co se týká článku 80, který upravuje oblast eh, zdravotních a sociálních údajů. Velmi vítáme skutečnost, že je zde úprava toho souhlasu, zde tedy nesouhlasím s panem Majerem, v mnoha bodech s ním souhlasím, ale v tomto ne. Komise z našeho pohledu přišla s velice dobrými návrhy, které se týkaly i bodů odůvodnění 25, 34 a článku 7. A to proto, protože v zaměstnaneckém proměru v zásadě platí to, že to, jsou, že je to vždy poměr závislý, že tam tedy nejde o poměr dvou stejně silných partnerů. Je tam tedy ta závislost. E, vidíme diskuze v pracovní skupině na radě, které vedou k tomu, že ten vztah, který tam navrhla komise, má být zvrácen, změněn v opak. E, byly tam návrhy v tom smyslu, e, že pokud ta nerovnováha Eh, by mohla vést k tomu, že ten souhlas nebyl dán dobrovolně. Tedy právě v rámci pracovní skupiny na radě, tedy eh, zjišťujeme, že se tam zavádějí tendence, kdy jsme naprosto proti. Dále téma ochrany údajů v podnicích, respektive zdá se, že to nefunguje. Teď, ano, teď je to v pořádku, tedy téma eh, ochránce údajů, který bude působit v podnicích. Máme tady navrhovaný práv 250 zaměstnanců, což by ovšem znamenalo, že 60% zaměstnanců by byly mimo eh, obsah, mimo pole působnosti. Tady se tedy ptám, eh, jaký je vlastní záměr, když jsme tady vyloučili většinu zaměstnanců. My jsme toto vypracovali na základě statistiky, které dává k dispozici Eurostat. Uh, Eh, my jsme se prostě podívali, v jaké kategorii podniků pracují zaměstnanci v Evropě. Vedlo by to tedy k tomu, že v Německu by 90 eh, ochránců údajů, které musí povinně pracovat v podnicích, eh, mohlo být zrušeno. Tedy připravuje se pravidlo, které v podstatě povede k tomu, že dojde k podkopávání stávající úpravy. Tak toto nemůže zůstat. Dále je třeba zcela jasně vysvětlit a dojasnit, že je nutné zajistit nezávislost ochránce údajů. Musí tam být jasná formulace o to, že je tady ochrana před výpovědí, která půjde i na rámec doby, kdy tedy ochránce údajů vykonával svou činnost, stejně jako je tomu v případě členů podnikových rad, které také, kteří taky mají tedy i ochranu po té, co opustili podnikovou radu. Dále tam musí být zákaz nějakého znevýhodňování, právo na školení a nesmí tam být žádná primární oznamovací povinnost při porušování v první řadě zaměstnavateli. Dále máme tady návrh zavést práh 20 osob. To je v souladu s německým přístupem, že tedy Máme zde tedy 20 osob, které se věnují tomuto tématu, nebo je možné zvolit takovou hranici, která by tedy mm, zohledňovala podnikové zastou, nebo zastoupení zájmu ze strany podniků. Dále. Zvláštní kategorie, jako jsou zdravotní údaje či e, příslušnost k odborům, i tam jsou v návrhu nařízení ještě hluchá místa, která nejsou dostatečně upravena. Zdravotní údaje není možné využívat pro přípravu výpovědí Dále tam musí být zákaz údajů, schraňovat údaje o tom, kdo e, patří do odboru, kdo ne. Dále biometrická data, testy na alkohol a na drogy. I toto musí být jasně upraveno a zakázáno. Dále musí být zakázáno to, aby údaje, které byly získány e, protiprávně, byly používány právě v pracovní právním vztahu. Toto vše není v náhodu nařízení obsaženo a upraveno a pak Což vede tedy k otázce, jaké právo v tam tedy vlastně bude platit. A teď se dostávám zpět k tomu tématu, tedy zda nařízení či směrnice. Já trochu přeskočím, abychom ušetřili čas. Pro nás je rovněž důležité, abychom eh, zajistili práva odborů. Dále princip jediného kontaktního místa nesmí vést k tomu, že že ochránci eh, údajů v podnicích, eh, že jejich role by byla omezená ne, přímo na místě v podnicích. Není tedy možné, aby například eh, když má koncern, nějaký koncern, nějaké sídlo v, v jisté zemi, že by pomocí tohoto sídla se tedy dokázal zbavit svých povinností, které se týkají ochrany údajů v dalších zemích, kde by třeba ta míra ochrany byla vyšší. Navíc požadujeme právo na to, aby se Evropské podnikové rady mohly účastnit do, v těchto zúčastňovat těchto procesů, pokud tam dojde k řešení přeshraničních otázek. Dále, co se týče právo na žalobu, tam to vidím jinak jako pan Majer. Já si myslím, že i zde je třeba mít jasnou situaci a je důležité, aby také spotřebitel věděl, že je zde možnost eh, přistoupit k takovéto žaloze. Akta, eh, akty přenesené pravomoci, o tom se již hovořilo, to přeskočím a skončím tématem. Eh, bohužel to není vidět, takže to pouze tady vysvětlím. Tématem privilegií pro malé a středně velké podniky. My to vidíme jinak než jak to řekli někteří předřečníci. Nechápeme, proč by zde měl být rozdíl v tom smyslu, zda zaměstnanec eh, pracuje v podniku, který má více než 250 eh, zaměstnanců či méně. Není možné, eh, aby práva zaměstnanců byla podkopávána pouze proto, že třeba prací v menším podniku, protože velké koncerny by tady mohly jít cestou outsourcingu a tímto způsobem obcházet pravidla. Já si myslím, že toto by měl evropský zákonodárce jasně zastavit takovéto tendence a odpovídající předpisy by komise tedy měla v této oblasti pozměnit. Děkuji. Děkuji vám za váš příspěvek a jako další dostane slovo pan Borgesius z Institutu informačního práva univerzity v Amsterdamu. Já vás prosím, dodržte eh, čas 10, 10 minut, protože od 18.45 již nebudeme mít k dispozici tlumočení, ale máme tady eh, otázky z publika, které bychom ještě rádi zodpověděli. Takže prosím, máte slovo. Good evening, ladies. Dobrý večer, dámy a pánové. Už se dělá pozdě. Takže já se budu snažit hovořit jednoduše, jen o dvou eh, věcech. První bod bude technický a ten druhý bude poměrně jednoduchý. Takže ten první bod je, že bych rád viděl eh, definici eh, osobních údajů poněkud adaptovanou. Jedná se tedy o údaje, které by které by měly identifikovat člověka nebo vydělit člověka, by měly za stranou eh, mimo tuto směrnici. Ti, kdo si ne, nepřejí eh, připojit své jméno k informaci, to je ta technická stránka, a to pak může prodiskovat detailněji. A za druhé, a to je velice důl, jednoduchá věc, to jsou požadavky na odsouhlasení, eh, které jsou uvedeny v těchto návrzích legislativních textů tomu prvnímu eh, bodu tedy, bodu a to je ten techničtější. Eh, můžeme diskutovat o tom, zda je to náhodou nejdůležitější definice. Eh, informace týkající se identifikování fyzické osoby nebo fyzické osoby, která může identifikovat přímo či nepřímo a může být takto tedy nalezena. A právě toto je tedy nyní mimo tento text. Jedná se o informaci, která by vedla například ke zjištění určité osoby ze skupiny. V tuto chvíli začtení stávající se v článku 29, už o tom hovoříme pět let, že to tam je, ale Nejvyšší eh, soudy se k tomu stejně nevyjádřili a proto by bylo důležité ještě to jednou někde zdůraznit. Proč hovořím o těchto technických eh, aspektech? Abych ukázal význam těchto technických aspektů v realitě. Moderní eh, zpracování údajů, zejména prostřednictvím internetu, vede k vysoce detailním osobním profilům, extrémně prof, eh, detailním profilům. Nicméně podniky a firmy nepotřebují nebo nechtějí jméno oné osoby, A takovéto sbírání velice mm, detailních údajů by před 20 lety vůbec nebylo možné. Například je to důležité pro reklamní společnosti, které sledují vaše surfování na internetu, vaše chování, nebo na Twitteru, nebo někde jinde. Kom, podniky mohou sledovat naše chování například prostřednictvím eh, cookies nebo různých jiných eh, zařízení. Mohou vás identifikovat na smartphonu. Je to celá řada různých technologií, které tu jsou teď, ale za deset to může být ještě úplně jiné. Tímto způsobem lze získat tedy extrémní detaily o osobně. Já jsem se včera sešel s osobou z, z reklamního eh, sektoru, eh, které říkali, že mají 70 tisíc atributů na profil, ale říkají, že k tomuto profilu nemohou tedy připojit jméno já neříkám, že by takováto věc měla být zakázána, ale pokud tyto profily by měly vznikat mimo rámec tohoto nařízení, tak by se k tomuto profilování nevztahovala vůbec žádná pravidla. Pokud tedy takovéto profilování bude zachyceno v nařízení, tak alespoň nějaká pravidla pro bezpečnost, rozumnou transparentnost tu budou. Od eh, společnosti, která se zabývá sledováním chování, eh, získávají něco, čemu říkají eh, anonymní profil. A to ukazuje, že tato osoba, o které znají, že má dvě děti, znají věk, jaké má PSČ, co vidí, kolik vydělává, více víceméně, jakou práci dělá. Jediné, co chybí, nebo to, co odstřihli, je jméno. Takže to je taková ilustrace toho, co by mělo podle mého být pokryto odním nařízením. Ještě jeden příklad vedu toho, jak bezejmený profil může vypadat. Představte si marketingovou společnost, a to se často stává, která aktualizuje údaje ze smartphonu o lokalizaci. Přesně toto se děje se smartphonem a mnoho produktů v budoucnosti bude eh, schopno takto využívat IP adresu. Pokud tedy podnik nebo firma zná eh, lokaci a eh, subjekt, tak může vytvořit takovéto mapy. Eh, a jak jsme slyšeli, mohou k tomuto profilu ještě přišlenit 70 tisíc různých jiných atributů, takže si myslím, že z tohoto důvodu je mnohem lepší, aby eh, toto bylo upraveno nařízením, taková točnost byla upravena nařízením. Já nechci nic zakazovat, ale myslím, že by bylo dobré, aby proporcionalita se vztahovala i na takovéto případy zjišťování a zpracování informací. A už jsem skoro u konce svého prvního bodu. Jeden drobný detail by měl být také zmíněn. Uvodní ustanovení 24 Eh, hovoří právě o těch eh, profilech, o kterých jsem eh, teď hovořil a tento, toto úvodní ustanovení uvádí, že jedinci mohou být spojeny s onlineovými identifikátory, jako jsou cookies. Toto může ponechat stopy, které mohou být využity k vytvoření profilů a identifikaci jedince. Ta poslední věta podle mě je trochu zavádějící. A byla přidána jen pár týdnů eh, předtím, než ten návrh byl eh, uveřejněn. Je to trochu zmatečné znění v té poslední větě. A proto já bych navrhovala, aby ta poslední věta byla vymazána. Takže to byla ta technická stránka věci a nyní bych chtěl hovořit o údajích, které lze využít k tomu, aby se člověk vyčlenil nějak nebo uh, Eh, byl nalezen, tak to by mělo být eh, eh, v rámci nařízení. A ten druhý bod je velice je velice snadný, tedy alespoň nesnižujte požadavky, které jsou zde doposud. Souhlas by měl být svobodně dán, měl by být konkrétní, informovaný a měl by poukazovat na přání toho jedince. Naprosté mlčení nebo nedostatek aktivity není být chápáno na internet, nemá být chápáno na internetu jako souhlas. To si myslím, že je důležité a je to také obsaženo v tom návrhu legislativy, takže to je podle mě důležité, aby tam zůstalo. Pokud požadavky zůstanou tak, jak jsou, tak skrytý knoflík eh, dole na stránce, na který se klikne, by měl ukazovat, že pokud budete pokračovat eh, v užívání této služby, znamená to, že přijímáte naše eh, podmínky, což je skutečné, skutečná citace tak to, e, tedy takové to řešení prostřednictvím knoflíků dole na straně by nemělo fungovat. E, a přesně tak je to napsáno už v návrhu těchto legislativních textů. V úvodním ustanovení 26 se stanoví, že e, nečinnost anebo mlčení není souhlas. Prosím, uchovejte tento text tak, jak je, protože tak by to skutečně mělo i zůstat. Abych to tedy schrnul, za prvé, ta první část je trochu složitější. Informace, které lze využít k, k identifikaci nebo sledování nebo e, zacílení člověka, by měly e, spadat do pole působnosti tohoto nařízení. A za druhé jsem chtěl sdělit, a poprosit vás, aby se nesnižovaly požadavky, které zde již platí. Ještě vám chci jednou poděkovat za vaši pozornost. Pokud nebudeme mít možnost diskutovat nyní při panelu, velice rád sami budu diskutovat eh, po e-mailu, pokud si tak přejete. Děkuji mnohokrát, Federiku, za tento zajímavý projev a nyní chceme zapojit eh, všechny přítomné, zejména eh, ty, kteří mají otázky. Začneme nyní eh, Konstantinem pan Nocem maximálně dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, děkuji za zajímavé podněty. Já to velmi zestručním i kvůli času. Za prvé chci ještě jednou výslovně říci, že velmi vítáme, že nařízení se nyní vztahuje i na mimoevropské eh, eh, subjekty, protože to je právě s ohledem eh, na takzvané sociální sítě a právě s ohledem na Facebook nezbytné a naléhavé. A z tohoto úhlu pohledu otázka na pana Dixe. Jak vy vnímáte dosud připravované úpravy o profilování a spatřujete v tom eh, ještě určité rezervy? Děkuji. Já bych navrhovala, abychom vzhledem k času eh, se zvírali otázky a pak eh, najednou odpovíme. Dále se hlásí rovněž z německého spolkového sněmu pan Gerold Reichenbach. Prosím, děkuji vám. Dovolte, abych předeslal, že já se domnívám, tak eh, jak i eh, někteří účastníci panelu, že eh, ochrana osobních údajů a ustanovení o nich a ustanovení o ochraně osobnosti nesmí být řešeny izolovaně od otázek týkajících se podnikání. Já říkám, že téměř v všech evropských zákonech je zakotveno, eh, že lidská důstojnost je nedotknutelná, ale nikoli podnikatelský model. Eh, takže tyto dvě věci jdou ruku v ruce. Za druhé, já se domnívám, že nástroj hromadných žalob a také možnost svazů podávat žaloby i eh, asociací je na místě, protože v oblasti dat Eh, zejména například profilování a tak dále, se toho děje mnohé, co není um, obyčejnému člověku bez odborných znalostí nutně přístupné a nejsou to vždy masové akce. A tady eh, eh, otázka na pana Borgesia, jak vidíte budoucnost toho, co jste právě zobrazil? Před dvěma roky nám řekli, že identifikace už vůbec není možná. Nyní se hovoří o individuálním, eh, osobním eh, eh, zaměření nebo zacílení a tak dále. Takže na tomto pozadí je návrh při anonymizaci anebo pseudonymizaci je to vůbec nástroj, na tomto pozadí, který umožňuje ochránit osobní údaje, když jsou údaje anonymizovány nebo pseudonymizovány. A e, poslední bod. Já se domnívám, že v odstavci 82, o který se jedná, by v podstatě mělo jít o to, a my máme v Evropě nejrůznější sociální a pracovně právní úpravy. A to se netýká pouze na ustanovení o ochraně osobních dat, ale také na různé pracovní poměry, které jsou určující pro ochranu osobních e, dat. Takže pak e, můžeme v nařízení e, vést pouze určitou základní linii, ale nemůžeme se od ní odchylovat směrem nahoru. To znamená, že i v Německu souhlas podle zásady eh, vhodnosti eh, je eh, vždy možný. To znamená, odchylka směrem nahoru je zásadně vždy možná a to platí také pro kolektivní smlouvy. Považuji to za rozumný přístup, také to umožní učinit zadost národním rozdílnostem a nesnížit příliš úroveň ochrany. Děkuji. Děkuji vám a nyní se přesuneme k členu Polského sejmu, pan Savadinský. Pani przewodnicząca, panie przewodniczący. Chciałem przy... Pane e, předsedo, paní předsedkyně, Rád bych souhlasil s panem Alexandrem Dixem, Arminem Dutinem, a dvěma pány z Bundestagu. Nařízení musí obsahovat eh, ustanovení, které bude umožňovat, aby národní legislativa měla přednost nad evropskou, je-li to prospěšné pracujícímu nebo mm, osobě, která eh, podala stížnost. Jinak budeme jen generovat eh, práci pro právníky. Velmi důležité je v případě kolektivních dohod o čemkoliv, aby národní vnitrostátní legislativa si uchovala eh, primát nad eh, evropskou. Protože není úlohou evropského legislatora, zejména v oblasti pracovního práva, aby se oslabovalo jejich právo, pak mělo by se posilovat. Děkuji. Máme tady ještě dva zájemce o slovo a já vás opravdu prosím o velkou stručnost, protože již nemáme mnoho času. Je to jedna kolegyně Bartet, socialistka ze Španělska a potom paní Sipel. Prosím. Muchas, muchas gracias. Děkuji mnohokrát. Naše setkání bylo opravdu velmi zajímavé. Byl to velice zajímavý obsah a myslím si, že bylo i velmi užitečné. Je velice dobré znát dobře německé postoje, které byly velice dobře zastoupeny v panelu. Ráda bych podotkla něco k tomu, co řekla paní Mann. Měla jistý postoj k soukromí a to samozřejmě také souvisí s typem sociální sítě, který, kterou zastupuje. Ale přesto si myslím, že i tam je možné něco zvylepšit. Aby to třeba například nebylo přístupné automaticky všem, aby to bylo automaticky uzavřené. A pak by se to otevíralo případ od případu. A pak je tam něco, co je důležité i pro samotné uživatele. Oni by měli dostat více právní jistoty, více právní jistoty pro jejich soukromí. A další věc, o tom hovořil mm, panelista z hospodářského sociálního výboru. Týkalo se to malých a velký, středně velkých podniků, toho Prahu 250 zaměstnanců. A to, že to v podstatě vyloučí 90% veškerých zaměstnanců. A proto si myslíme, že ty Prahy že se to nedá prostě řešit pouze pomocí Prahu, že třeba zohlednit i činnost konkrétního podniku. Například soukromá klinika může mít pět pracovníků, ale může zpracovávat velice citlivé údaje. Takže to by bylo ještě třeba nějakým způsobem jemněji rozlišit tato kritéria, která se budou týkat malých a středně velkých podniků. A dále chci říci, že plně souhlasí s tím, co řekl pan Frederik Borgesium z Univerzity v Amsterdamu. Uvedl několik zcela zásadních bodů, totiž, že potřebujeme efektivní ochranu pro občany. Pa, paní Sipel, děkuji paní předsedkyně. Budu stručná. Když odpadne souhlas eh, ze strany pracovníků, to je naprosto správné, protože ty příklady jasně ukázají, že ono to nevždy vede k prospěchu pro Eh, prospěchu pracovníka. Ne, vede to k tomu, že se údaje sbírají, zpracovávají a mnozí pracovníci, zaměstnanci prostě nemají odvahu takovou tu nabídku odmítnout, protože mají strach, že by to pro ně nebylo výhodné a proto si myslím, že je dobré, že toto odpadá odborávání byrokracie, aby eh, pro podniky nedošlo k tomu, že se budou navyšovat výdaje na tuto oblast tato, tento požadavek se neustále objevuje v podstatě vždycky, kdy máme na, když máme na stole nové nařízení a většinou jsou ty reakce takové souhlasné. Já se ptám, proč nikdo nehovoří o e, odborávání byrokracie a stoupajících nákladech pro zaměstnance, protože já, když jako člověk budu nyní chtít chránit svá práva, tak na to budu potřebovat e, velké množství času. Například na Facebooku se velice přesně budu muset seznámit s veškerými podmínkami. I když budu nakupovat někam do supermarketu, tak si musím podívat, zda na lístku není napsáno, že pokud toto koupíte, tak souhlasíte s tím tím a tím, že budu využívat vaše údaje, ti prodejci. Na internetu to tež. Pokud platím kreditní kartou, tak si musím rovněž dávat pozor, aby ty údaje nebyly používány pro další účely. Tedy já jako občan musím neustále něco prověřovat, pečlivě pročítat. To je samozřejmost. A chrání se tady tedy e, podniky, aby podnikám, e, jde o to, aby podnikům nenarůstala, nenarůstala by e, byrokratická zátěž, ale je třeba si jasně uvědomit, že ochrana údajů může být také konkurenční výhodou a ochrana údajů není nic takového, co je možné odmávnout, že to není nic nepodstatného. Ochrana údajů patří k základním právům občanů a proto prostě se na ní musí vydat nějaké prostředky poslední poznámka, to by vedlo asi k nové diskuzi. My nemáme vůbec žádné zábrany v tom smyslu, když navalujeme na naše občany neustále eh, narůstající náklady a tím mám na mysli neustále se snižující platy. S tím problém nemáme, ale máme problém s tím, kdybychom náhodou v oblasti ochrany údajů zvyšovali náklady podnikům. Děkuji. Nyní tedy mají eh, panelisté příležitost odpovědět. Zahájíme tedy odpovědi od vaší levice, ne pravice. Já budu odpovídat na dotaz ohledně budoucnosti. Eh, mohu diskutovat o tom, co jsem slyšel, o tom, co jsem neslyšel, můžeme diskutovat později. Ano. Může se na to individuální, ale pokud možno tedy bezejmený profil. A co v budoucnosti? Když hovoříme tedy ne o zákonu, ale o současné praxi, tak tyto profily budou extrémně normální a běžné v průběhu, řekněme, deseti let. Takže pokud hovoříme o technologiích, tak to bude obrovský objem zpracování údajů. A co se stane v budoucnosti se zákony, s právem? Ano, je jednodušší eh, eh, toto mít zahrnuto v nařízení, když tam bude napsáno, Eh, vyhodnocení jednotlivce anebo vytipování jednotlivce, eh, vyčlenění jednotlivce. Teda stručně k vaší poznámce, poznámce pana poslance z Polska. Nechci, abych aby jste mě chápali špatným způsobem. Evropská úprava může posloužit jistých minimálních standardů, které budou platit pro všechny. Ale má politická poznámka šla v tom smyslu, že není možné, aby v jednotlivých členských státech eh, se zakazovalo, aby měli lepší úpravy. Tedy nesmí to vést k tomu, že stávající úpravy v členských zemích vlastně budou podkopávány eh, pomocí evropského nařízení. O to přeci nemůže jít. Tady nám nejde o to, že nechceme evropskou úpravu. Možná to bylo také tlumočením, nevím, ale já jsem to tak nemyslela. Já jsem ještě trik poznámce španělské eh, poslankyně. Chci pořadnout, že je třeba se tomu vědovat ještě detailněji německé právo tedy není statické, jsou tam jisté kritéria od určitého počtu osob, když dochází k výměně údajů. V některých podnicích dochází k většímu objemu výměně údajů, v některých k menšímu. Takže by tam například mohlo se to jít cestou, že se přiblížíme právě takovéto úpravě, anebo o tom právě diskutujeme hospodářském a sociálním výboru tenkrát eh, tedy přišla s tím rakouská scéna, že bychom tomu představili takto, že určité úpravy které platí, protože musí být v podniku jaksi instalovány eh, za, sto, instalována zastoupení zájmu ze strany zaměstnanců, že to by mohlo být potom i uplatňováno v rámci ochrany údajů. Jenom bych chtěla zmínit, že bude teď končit tlumočnický servis